Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Kolegové, začneme s pořadem jednání. Jak víte, včera jsme změnili program. At nine o'clock. V 9 hodin We've got, uh, máme tady bod číslo 14. Stock, stock taking. Což je eh, což eh, je výzvy spojené s nařízením o finančních službách, dopad a jak zajistit efektivnější rámec eh, finanční regulace a takzvanou unii kapitálových trhů, dlouhý název. A náš zpravodaj je kolega Januš Levandovský bývalý komisař a kolega Janoš Levandovský je mezi námi a připraven začít přesně v 9 hodin, takže teď 9.10, tak nebudeme už čekat, začneme. Náš zpravodaj, tak máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Naše stanovisko k Eh, eh, mm, je stanovisko pro výbor Econ A, takže eh, není to je, je to tady další unie, poté co máme daň, fiskální unii, daňovou unii a tady ale nejde o unii jako takovou, tam šlo o to, aby se zaplnilo to vakuum, které vzniklo po krizi a abychom i podporovali eh, jaksi nebankovní, nebankovní eh, způsoby, jak dostat peníze do reálné ekonomiky. Ale hodně se to zaměřuje stejně na bankovní úvěry eh, s tím, že se snížil objem na kapitálových trzích asi o 60% ve 28 zemích, a což vůbec není ale z toho se s eh, Spojenými státy, kde to bylo 140% HDP. A mm, samozřejmě tady šlo především ale v tom nařízení o větší bezpečnost, jistotu pro investory, mm, tak aby skutečně se dostali k prostředkům pro reálnou ekonomiku a Moje stanovisko vychází z předpokladu, že tady nejde o to vytvářet nějaký centralizovaný kapitálový trh, ale jde o takový přístup bottom-up ze spora nahoru, jde o e, to nalézt e, řešení, e, které bude iniciovat sám průmysl, a, takže zhruba řečeno, jde o to mm, podívat se na ten globální kontext, tak aby naše kapitálové trhy byly konkurenceschopné. A, mm, takže eh, jde o diversifikaci eh, těch kanálů pro financování a jde o Eh, mm, privátní investování, peer-to-peer -peer lending, tedy mm, mm, půjčování mezi soukromými subjekty a diverzifikace eh, finančních trhů. Jde o to snižovat překážky, překážky, na které naráží především malé střední podniky máme zde eh, tu směrnici o prospektech, eh, která se toho také týká. A právě také tam šlo o to zajistit větší přístup pro malé střední podniky, ale nebuď, nedělíme si iluze, že kapitálové trhy jsou levné pro malé střední podniky. Je třeba ale respektovat eh, i ty specifičnosti národních trhů a možná asi nenutná je legislativní reakce, ani ne tak regulační reakce, ale jde o ten přístup ze spora nahoru, to znamená, aby to všechno inicioval sám průmysl, samo odvětví a to je vlastně takový hlavní závěr mého stanoviska pro výbor Ekon a a, e, takže to by to by krátké ze své povahy. Jedna stránka. Děkuji. Ano. Čím kratší, tím lepší. Ne vždycky to tak platí, ale v tomto případě možná ano. A teď bych chtěl se obrátit na e, zástupce politických skupin. Ma, možná Paloma López Bermeo začne, prosím, chcete začít. Děkuji, pane předsedo. Ano, pokud zejdeme z premisy, že složitost eh, finančních trhů, obskurnost nástrojů a nedostatečná regulace, to všechno i bylo takovou výbušninou, která způsobila krizi. A eh, takže jak tedy komise si eh, předvídá nebo plánuje, že bude rozvíjet finanční nástroje a že Ehm, tak to snad eh, pomůže podnikům. A jak si myslí, že to je řešení na stávající situaci? Ne, my si myslíme, že ne. To, co vznikne, je, že ten průmysl bude ještě slabší, bude oslaben, vyše exponován finančním trhům, bude záviset na velkých eh, finančních skupinách. Myslíme si, že naopak eh, toto nařízení i, i v podstatě Eh, bude podkopávat financování podniků, bude to velký tlak na eh, pracovní podmínky zaměstnanců a mm, chybí zde dlouhodobé plánování, což je zásadní pro rozvoj průmyslu, infrastruktury, investic s tím spojených. Myslíme si, že malé střední podniky nepotřebují nové úvěrové nástroje a podobně. Ne. Co potřebují je banka, která se bude chovat zodpovědně, která zná své klienty, která bude zajišťovat jejich likviditu a která se bude angažovat v jejich investičních projektech. Myslíme si, že malé střední podniky potřebují veřejnoprávní průmysl, banku, průmyslovou banku, která bude protiváhou těm, e, e, těm e, finančním predátorům, kteří Eh, těží z finančních trhů. Děkuji, paní. Děkuji za vaše poznámky. Paní Kapel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, která má tak komplikovaný název, je jedna z nejdůležitějších zpráv ve výboru pro, eh, ve výboru Ekon a já jsem také stínovou zpravodajkou. hlavní zpravodajem je Burka balt na Ekonu. Je to důležitá věc, nebo je to první krok k tomu, abychom měli přehled situace a zhodnocení aktuální legislativní činnosti v oblasti finančních služeb, což je zásadní, protože to má přispět k efektivnosti a účinnosti regulativních rám, regulativního rámce v oblasti finančních služeb. A proč je to důležité pro výbor ITRE? Protože jde o financování a v první řadě o financování malých a středních podniků. A zde zejména pomocí této zprávy a potom v důsledku Unie kapitálových trhů, můžeme očekávat mnoho iniciativ. A tady dávám naprosto za pravdu panu zpravodaji a děkuji mu za jeho velmi obšírný úvod. Já si myslím, že on se soustředí na ty správné priority, o kterých hovoříme také na ekomu. To znamená, že potřebujeme přístup z dola nahoru. Musí ta iniciativa vyjít z hospodářství, od bank ti musí přijít s nějakým konceptem, jak by měla vypadat nová struktura financování. Příklad tady je Špadl, v USA mají malé a střední podniky mnohem lepší přístup k produktům kapitálového trhu, k finančním službám mimo bankovních služeb. 80% financování probíhá pomocí nebankovního způsobu a v Evropě e, Máme 75 financování malých a středních podniků, které probíhá právě pomocí bank, takže to je skutečně velký rozdíl. Takže my se tady snažíme zlepšit situaci Eh, máme tady určité institucionalizované úvěry, které jsou čím dál tím více používány a pak tady jsou další formy financování, například crowdfunding, skupinové financování, na které bychom se měli také zaměřit. Zpráva chce, aby k takovému to způsobu uvěrování byl lepší přístup a také chce, aby v Evropě byla zaručena finanční stabilita jak ex post, tak ex ante, což se samozřejmě týká regulace a je to velmi silný podnět a příspěvek pro růst a zaměstnanost zaměstnanost a zejména se to tedy týká, jak jsem již uvedla, malých a středních podniků. co děkuji. Pan Javier Vilal Burka, prosím. Sorry, I would like to add my question. Já se omlouvám. Ještě bych se chtěl také zeptat eh, za sebe na jednu věc. Známe nějaké příklady podobného přístupu, třeba z členských států nebo i třeba ze zemí mimo Evropskou unii, které e, jsou velice efektivní. Možná, že znáte takové příklady. Takže mm, je to taková dost široká otázka, ale myslím si, že pro nás by to bylo určitě užitečné. A teď ještě za Evropskou komisi pan Javier Pilar Pulka, zástupce jakého generálního ředitelství? Generálního ředitelství pro... Jsme. Můžete se možná sám představit. Já tedy e, jsem slyšel mm, ty otázky, máme zde zprávu, tak já nevím, co ještě bych tak k tomu dodal. Děkuji. Thank you very much. Dobře, děkujeme. Myslím si, že Evropská komise celá jistě ráda zodpoví všechny otázky, které budete mít, které ovšem budou tedy souviset s tímto tématem určitě. A pane zpravodaji, Můžete ještě prosím uzavřít tuto rozpravu? Děkuji. Eh, Zazněli jste trošku, zaprvé nedůvěra eh, ve finanční trhy a i v možné, v možná zlepšení. A pak tam ještě byla vaše obtížná otázka, protože vy vždy máte poměrně obtížné dotázky. Co se týče nedůvěry, já si myslím, že je důležité, aby zde byla větší nezávislost i na tom nebankovním sektoru. Je pravda, že bankovní sektor byl dost poškozen eh, během krize. Ehm, vznikly nové překážky pro malé a střední podniky a poté, co se několik let vytváří nová právní úprava, která má zlepšit právě bezpečnost tohoto finančního prostředí nebo i investic, také třeba pan Michel Barnier mezi v roce 2011 a 2014 také se tomu věnoval. Takže proč bychom to teď, eh, proč to teď nevyzkoušet, Za to prostředí je opravdu bezpečnější, protože jsou zde produkty, které by mohly být dobré pro ekonomiku, třeba i to e, rizikové financování, venture capital. A myslím si, že bychom měli zlepšit finanční prostředí v Evropě, a i ve spolupráci s finančním odvětvím, které není tak ještě rozvinuté jako v USA v tomto ohledu. Je pravda, že jsme zatím kontinent, který závisí na bankovním sektoru, ale myslím si, že je důležité, abychom s finančním odvětvím hovořili a abychom nevytvářeli regulační překážky. Co se týče vašeho dotazu, ano, je pravda, že vlastně v USA eh, pochází více než 70 financování právě z finančních trhů, takže my bychom chtěli zde více posílit startupy a nové eh, podniky, chtěli bychom zde více toho venture capital a eh, poté, co je také důležité si uvědomit, že krize vznikla právě z finančního odvětví, z finančních spekulací, ale myslím si, že pokud ten trh bude regulovanější, tak můžeme najít i vlastně dobré příklady, třeba z druhé strany Atlantiku, jak posílit a jak rozšířit také nabídku finančních produktů zde v Evropě a jak také tím posílit a popohnat naši ekonomiku. Myslím si, že to vlastně je v souladu i s tím, co Evropská komise teď také paralelně Eh, nabízí eh, paralelně k Junckerovu plánu. Takže opravdu se snažíme odstranit ty problémy, které teď jsou v investicích, v investování. Děkuji, já bych tomu rád chtěla ještě dodat jednu věc. Máme zde nezaměstnanost mladých. A abychom, je, abychom mladé lidi lépe zaměstnali, tak jsme také přijali jeden rakouský um, projekt, který byl schválen asi před 7-8 lety a byl to vlastně plán schválený nad úrovni celé Evropské unie a fungovalo to jak v Rakousku v minulých letech, stále to tam funguje v Rakousku a zatím to funguje i na úrovni Evropské unii. Samozřejmě v členských státech je ta situace různá, ale obecně jsme vycházeli z toho rakouského projektu, z toho rakouského příkladu. Takže mě zajímá, zda máme nějaké podobné dobré příklady v menším měřítku, ne tedy třeba úplně ty americké příklady, které jsou asi ve větším měřítku. Ano, samozřejmě, že eh, za kanálem La Manche máme některé dobré příklady, je to tedy finanční centrum v Londýně, ale eh, opravdu v Evropě je ta situace rozdílná. Můžeme opravdu říci, že třeba ve Spojeném království ta situace je naprosto eh, odlišná od třeba eh, zemí, eh, z východních zemí Evropské unie. Spojené království mm, má, vytváří obrovský, obrovský, obrovskou míru HDP právě na tomto svého finančního období, na, mm, na rozdíl od třeba eh, Litvy nebo Lotyšska. Ale pokud se podíváme na cesty jednoduššího a bezpečnějšího financování, tak eh, tam je samozřejmě ten trh ve Velké Británii mnohem eh, vyvinutější, protože dnes je to tam regulovaný trh, je bezpečný. Není to ještě úplně bezpečné, ale je to naprosto něco odlišného porovnání s tím, jak situace vypadala před krizí, před tím, kdy začaly vlastně, nebo kdy se používaly takové ty spekulace a kdy vlastně to příliš nesloužilo k tomu, aby se tím um, podněcovala ekonomika v Evropě. Myslím si, že pokud hledáme nějaké dobré příklady, eh, tak si můžeme uvědomit, že třeba v Polsku je teď eh, eh, takový příklad, eh, tam je nějaký speciální projekt Connect pro malé a střední podniky, takže tam existují nějaké už dobré příklady, ale je to spíše už na těch vyvinutých, velice vyvinutých trzích, které nabízí velkou škálu produktů. A je to tedy spíše než kontinentální Evropa, právě ta oblast Velké Británie. Děkuji, pane zpravodaji. Možná ještě to bude poslední otázka buď na vás nebo na Evropskou komisi. Pan Schaffhauser. Ano, pane předseda, se omlouvám za spoždění. Ano. A takže jak mm, je zablokovan. Ano, zpráva pana Levandovského je pro mě taková rovnováha, o kterou se snaží, i když je to velice těžké, mm, nalézt rovnováhu v kontextu zprávy komise. Eh, jak bych to vyjádřil? Pro mě to je mm, tak, e, takový mm, jaksi ideologický základ e, jejich e, schopnosti totálně negovat realitu, což je pro mě skandální. Já bych chtěl se tady obrátit na pracovníka komise, aby si přečetl poslední zprávu Nexis o financování podniků v eurozóně, kde se dočte, že není problém a že finance spojené s bankami a s institucionálními investory, takže to jsou finance, které zcela umožní financovat podniky. Já hm, osobně také e, jsem se zabýval sekuritizací a sekuritizace, hm, to znamená ten, kdo vydá, e, emituje nějaký cený papír, no tak není zodpovědný za ten cený papír. A když se vytvoří systém pojištění a když se nevyžaduje regulovat vlastní kapitál, no tak v podstatě eh, potom to je jako ve Spojených státech, kde eh, jak si ti eh, prostředníci zcela se zbavili odpovědnosti, což byla příčina krize v roce 2008. Já bych rád, aby komise si prostudovala, jak se financují podniky v Německu Mm, bez nějakého velkého otevřeného kapitálového trhu. A vidíte, Německo nadále rozvíjí průmysl, od krize tedy průmysl roste, než to ve Francii naopak, a mají systém, který je velice originální, který propojuje regionální banky, to znamená lokální banky a takzvaný Mittelstand, to znamená mm, středně velké podniky. Tato zpráva komise je ideologická zpráva, kterou sepsal někdo, kde, který vůbec nemá tuchu o trhu, jak se financují, o tom, jak se financují podniky. A chce nám sem převést systém ze Spojených států, který vedl k, des, k globální destabilizace, destabilizaci finančního světa a ještě více nás chce tlačit do tohoto eh, extrémního financování, což je skandální a nečestné. A já to tady říkám a já jsem expert na tyto otázky, já jsem hodně pracovala v tomto sektoru, tak bych rád, aby i ostatní se tím zabývali. Děkuji. A možná Evropská komise by chtěla zareagovat. Ano, děkuji. Velice rád vidím to, co právě, nebo velice rád slyším to, co právě říkal pan Levandovský, že Polsko udělalo jakousi že, že polská burza má nějaký 50% podíl na HDP. V USA je to tak, že 80% financí pochází z trhu, zatímco v Evropě je to přesně naopak, 80% pochází z eh, bank. Eh, nechci znovu opakovat ty statistiky, ale chci říct, že opravdu ta, zde, eh, zde zatím pouze o malý podíl na trhu zde se zatím jedná pouze o bankovním financí a nebankovním financí, ale jsou zde ještě další způsoby financování v ekonomice, třeba obchodní úvěry, máme zde takové kapitálové financování, ehm, dále zde máme cené trhy, trhy s cenými papíry, ehm, je to, ten, ten podíl je vysoký jak v Polsku, tak i třeba ve Spojeném království. Ehm, to je také důležité. Pak je to také kapitálové financování, equity financing, kde vlastně podnikatelé sami do toho vkládají své peníze. Pod ty statistiky jsou všechny uvedeny ve zprávě, kterou jsme zveřejnili, tyto ekonomické je to zpráva o ekonomické a finance, finanční integraci, byla to zpráva zveřejněna v Dubnu, takže teď máme přehled o mnoha zemích. Já bych chtěl ještě požádat všechny členy, aby si přečetli tu zprávu, Tam se také hovoří tedy o té zelené knize o unii kapitálových trhů. Hovoří se tedy o tom, o, té, o tom rozdílu mezi Evropou a USA. Ale to... Děkuji. Bych ještě chtěl požádat pana zpravodaje o poslední komentář. Já už nechci opakovat to, co zde zaznělo. Domnívám se, že je důležité pochopit, eh, že zde máme celou řadu vlastně legislativy, která vznikla eh, z těch obezřetnostních důvodů po té krizi, ale eh, je to vlastně legislativa, která byla velice náročná na banky, kladla jim požadavky ale vlastně nějak se nezlepšil tok úvěrů do ekonomiky. Je důležité hledat bezpečné produkty eh, i z jiných zdrojů než z bank, na tom není nic špatného. Eh, také i ty sekuritizační trhy, které byly velice poškozeny během krize, také nejsou eh, špatné, takže je důležité, abychom znovu hledali úvěrový potenciál i zde takže mezi kapitálovými trhy a sekuritizací a mezi schopnosti bankovního systému eh, na pomoci reálné ekonomice je propojení. Také mm, během konzultace, kterou vedla komise, tam došlo k takové jakési přátelské palby mezi Londýnem a Paříží. Pro Francii bylo opravdu důležité, aby, se, aby zde bylo více reálného kapitálu pro takové ty nejlepší národní podniky, pro ty národní šampiony. Myslím si, že v tom dialogu to bylo jasně viditelné, v tom dialogu mezi Francií a Velkou Británií, ale v té zprávě nebo v tom dokumentu Evropské komise se to příliš neodrazilo, takže byla tam vlastně tato pozice kontinentální Evropy. Ehm, myslím, že když to třeba i porovnáme s Čínou, i když teď vlastně došlo v Číně k naprosto odlišnému vývoji, ale když porovnáme situaci v Evropě a v Číně na kapitálových trzích, tak eh, v Číně ten podíl byl také mnohem větší, takže i zde je ještě další růst eh, nebo potenciál pro růst. Děkuji, pane zpravodaji. Já bych na závěr ještě řekl technickou poznámku, že tedy lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 23. září 2015 v poledne. A tři, zřejmě 13. října se bude hlasovat ve výboru ITRE. 23. září je tedy lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. Pane předsedo, pane předsedo, já se omlouvám, ale zástupce komise mi neodpověděl. Já jsem měl dvě konkrétní otázky. To znamená, potřebujeme eh, eh, v Evropské unii tedy eh, ty, tu otázku Mm, prostředkovatelů v Evropské unii. Mm, a druhá otázka, do jaké míry americký model, který je příčinou krize, je lepší než ten evropský? On mi musí odpovědět, protože ta zpráva je plná ideologie a já to nemohu jako odborník akceptovat. Já nevím, zdali on již někdy v životě dělal sekuritizaci. We're discussing this point. Ano, my o, teď, o tom teď my jsme o tom hovořili, když jste asi byl mimo tento jednací sál. Vy jste se omluvil za absenci, ale příště opravdu je dobré, abyste zde byl v 9 hodin, abyste mohl sledovat celou debatu. A tím končím tuto rozpravu. Vaše otázky zazněly a zcela jistě ještě budou odpovězeny, protože budeme mít ještě minimálně další dvě rozpravy během schůzky i tedy na toto téma. Takže po, nebo Evropská komise se hlásí? Ne, Evropská komise vám zcela jistě zodpoví um, tyto otázky. Já bych vás teď rád poprosil, protože nám ještě zbývá trochu času, Hlasování má začít v 10 hodin. Takže mm, si dáme přestávku a na 25 minut. Děkuji. Uh, dear colleagues, ladies. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se všichni usadili. Začneme další bod na pořadu jednání, kterým je hlasování hlasování. Takže zaprvé, jako obvykle, vyzkoušíme hlasovací zařízení, přistoupíme ke zkušebnímu hlasování. Jste všichni připraveni? Máte připravené karty? Zahajuji zkušební hlasování. Aha, ještě otázku. Ne. Takže otázka zní, madam, jste připravena na vše? Tak ne, tak já se ptám, zda jste připraveni dnes pracovat ze všech sil. Takže doufám, že to rozhodnutí bude jednomyslné. Za skupinu EPP hlasuje o tři poslance více. Ne, ještě stále je o jednoho více, teď už je to v pořádku. Takže zařízení funguje, končím zkušební hlasování, výsledek je. No, tak vypadá to, že tedy ne úplně všichni jsou připraveni dnes usilovně pracovat. 11 lidí řeklo ne, takže tak to chodí v demokracii. Jak víte, tak včera během včerejší schůze jsme do hlasování předali ve tři hodiny odpoledne ještě jeden bod. Ještě jedno hlasování. Budeme hlasovat o návrhu o aukčním systému pro předělování zpráv a stanovisek ve výboru ITRE. Bylo to na žádost eh, skupiny koordinátorů. Takže máte hlasovací seznamy. Můžeme hlasovat. Přistoupíme k hlasování. Ptám se, tedy na to, jaké máte, na, jaký máte názor na doporučení k aučnímu systému pro předělování zpráv a stanov, tak jak je to navrženo v textu. Ještě technická poznámka pana Fedleho. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se jenom ptám, zda by bylo vhodné, aby nejprve Eh, bylo takové kolečko koordinátorů, každý by mohl mít třeba pouze jednu minutu, aby se k tomu mohl vyjádřit, protože já si myslím, že možná ne úplně všem je jasné, jaké jsou cíle tady toho návrhu. Takže já bych vás požádal, aby každý koordinátor mohl stručně vystoupit před hlasováním. Dobře. Tak eh, ale velice stručný výstup a pouze koordinátoři. Mm, vážení kolegové, já chápu, musíme si uvědomit, co je nejdůležitější pro náš výbor. Je důležité, aby celý ten postup byl jasný a krátký a stručný. Je důležité, abychom během hlasování se už nepouštěli do žádných rozprav. Je to tak v našem jednacím řádu. Rozprava není dovolená během hlasování. Pokud tedy budeme postupovat podle eh, pravidla 205 jednacího řádu, a to teď budu říkat zejména panu Federlemu, tak toto pravidlo jednacího řádu 205 říká, že naší povinností je dnes po žádosti tří politických skupin je formálně ex post schválit eh, toto nařízení zde ve výboru. Nehovoří se tam ani o žádné rozpravě, ani o žádné možnosti podávat dodatečné informace nebo o možnosti ještě pozměnit návrh koordinátorů. Je tam, jde tam pouze o to odhlasování tohoto doporučení. Mm, mám pocit, že koordinátoři měli povinnost informovat všechny kolegy o tom, čeho se týká tento text, eh, proč je toto hlasování důležité. Takže já teď žádám konkrétně pana Federleho. Chci říci, že včera jsme začali odpolední schůzi ve tři hodiny odpoledne a bohužel ne, mno, nebylo tam příliš kolegů. A já nějak to nechci kritizovat, nechci se stěžovat, ale chci říci, že včera na začátek jsme, jsme to zahájili takovou stručnou debatou byl tam koordinátor za, za GUE, možná koordinátor GUE, koordinátor GUE tehdy mohl vystoupit, také pan Royal položil dotaz, takže včera byla možnost se k tomu vyjádřit, protože došlo k změně pořadu jednání. Včera jsme tu agendu změnili, rozhodli jsme se, že tedy dojde ke změně a to rozhodnutí bylo učiněno včera. Takže teď už máme tu nejdůležitější rozpravu za sebou. Pokud máte někdo technickou poznámku, můžeme si ji vyslechnout, ale nebude žádná rozprava. Není to možné. Máme zde dvě pravidla. 184, odrážka 2 a 171, odrážka 5. Takže během hlasování ne, už není žádná, nedochází k žádné rozpravě. Byla zde ještě technická Poznámka pana Butikofra, prosím. Vážený pane předsedo, mám technickou poznámku, která se týká skutečnosti, že vy chcete, aby se tento výbor rozhodl ohledně tématu, k němuž já nemám žádné písemné podklady. Myslím si, že nemůžete od nás očekávat, že budeme hlasovat o tématu, k němuž nemáme přesné znění textu, nevíme, o čem se přesně má hlasovat. Takže prosím, buď nám ten text poskytněte, anebo hlasování odložte. Teď mě právě informovali, že ten dokument byl rozeslán včera. A hlasovací seznam máte na stole, takže můžeme hlasovat dnes a právě teď. Hmm. Tak možná eh, vlastně teď už ještě tři další se hlásí. Pane, eh, Pane předsedo, taková korekce trochu včera na začátku schůze neproběhla žádná diskuze. A já jsem si vzal slovo vzhledem k faktu, že pan Royal Eh, eh, se zmínil o hlasování a já bych vás chtěl odkázat na jednací řád. Zde to je téma, o kterém hovořili koordinátoři a normální postup je, že rozhodují koordinátoři. Tady máme námitku, naše námitka je, spočívá v tom, že potom během funkční období nelze měnit systém, pravidla, to jsem chtěl říci, mám tedy procedurální uh, technickou připomínku. I malé skupiny, skupiny přece mají právo mm, eh, diskutovat a aby se hlasovalo poté až na plénu výboru, ale včera žádná diskuze neproběhla. To je pouze tedy diskuze procedurální. Děkuji. No, je to tak, že eh, včera nikdo nežádal o rozpravu. To si musíme upřímně říci. A já je teď ještě velice jasně řeknu, že včera jsme schválili pořád jednání. Bylo to na začátku této schůze, včerejší schůze. A když došlo ke schválení pořadu jednání, tak bylo eh, tehdy dohodnuto, že se bude hlasovat o této věci. Bylo to naprosto jasné. A eh, tehdy nikdo, včera nikdo nežádal o nějakou další rozpravu nebo něco další speciálního. Takže chci říci, že to je důležité pro um, všechny. Je to, je to vlastně stejné jakoby, jako na plenárce. Třeba když se v pondělí večer začalo a schválila se agenda pro celou schůzi, pro celou plenárku až do čtvrtka, takže ty podmínky jsou naprosto stejné jako na plenárce. Čili, milí kolegové, navrhuji, abychom se vrátili zpět k hlasovacímu seznamu. Ještě pan Turmes se hlásí, vy máte také technickou poznámku? Dobře. Máme pět koordinátorů, pět skupin, které předložily alternativní pozměňovací návrhy, konkrétní pozměňovací návrhy, které pozměňují to, co teď vlastně nám nadiktovala EPP plus s podporou části SAD. A to přece není normální, že zásadní základní pravidla, podle nich se rozdělují zprávy, e, jsou vlastně pozměněny vlastně dvěma koordinátory Eh, proti těm ostatním. Takže nám, eh, my jsme vám včera zaslali konkrétní pozměňovací návrhy, které se týkaly toho, že máme vlastně mít ten systém toho jednoho košíku a že bychom o tom ještě měli vést rozpravu. A byli jsme odmítnuti a na té schůzi koordinátorů. Ne, ne, ne, říká pan předseda, máme pravidlo 205. A na koordinátorech jsme ani neměli čas o tom vést rozpravu, říká pan Turmes. Takže je to naprosto nespravedlivé, pan předseda říká. To ale není technická poznám, poznámka. Pan Turmes, zaslali jsme vám pět politických frakcí vám společně zaslalo alternativní návrh. my jsme se rozhodli, že bychom přešli na ten aukční systém, ale protože tam nebyl dost času předkládat eh, pozměňovací návrhy, tak jsme na schůze koordinátoru požádali, eh, aby se tedy hlasovalo o některých těch věcech, pokud bychom se rozdělili pro ten, eh, pokud bychom se rozdělili pro ten systém jednoho košíku. Pan předseda, to pravidlo 205 mm, je velice jednoznačné Musíme se rozhodnout o formálním ex post schválení toho, co bylo rozhodnuto nebo na, um, podle doporučení koordinátorů. Neříká se tam ani, nemluví se tam ani o rozpravě, ani o možnosti pozměňovat to rozhodnutí koordinátorů. Vůbec se tam o tom nemluví. Takže doporučení koordinátorů je téma k hlasování. Navíc jsme se včera eh, dohodli o tom postupu včera ve tři hodiny odpoledne. Paní Bereš. Ano, pane předsedo, eh, vzhledem k tomu, že jsem docela nová v tomto výboru, tak eh, nechci tady mm, zneužívat ten čas, ale já jsem nedostala žádnou pozvánku korigovanou, která by mi říkala, že budeme hlasovat. Podle mě tedy to na programu není. A pokud Eh, bychom měli hlasovat, tak včera mělo dojít ke změně programu a měli jsme tu korekci dostat, což nebylo učiněno zjevně. A potom, milý pane předsedo, my jsme zasedali společně eh, v, v orgánu, který by měl být konsultován, což je tedy konference předsedů komise, výboru, komi, výboru, pardon. A já nechápu, že u tak zásadní věci, zásadního práva, každý eh, člen přece by eh, neměl tedy být vystavován své volnému rozhodování různých výborů bez jakékoliv formální procedury eh, a, která, eh, a podle toho by se určovala práva každého poslance. Já si myslím, že rozumné by bylo moudré by bylo přerušit hlasování a aby se o tom hovořilo na konferenci předsedů výboru s různými kolegy a spolu s nimi, aby se v podstatě tato kauza vyřešila. Jinak zítra opět se k tomu vrátíme, bude se to revidovat zase nějakým novým pravidlem, který bude úplně e, opačný e, než toto a podle toho se zase budou přidělovat zprávy. Ano. Já chci říct paní Beres, Můžu vám k tomu něco říci. Je to rozhodnutí koordinátorů. Je to rozhodnutí o tom, jaký systém by chtěli používat. To je vše. Nyní pan Royal. Doufám, že to je také technická poznámka. Já se omlouvám, kolegové. Já nechci, aby zde bylo nějaké špatné klima na naší schůzi. Takže ještě pan Royal a pak už budeme hlasovat. Pan Royal. Já jsem se přihlásil pouze proto, protože kolegové tady o tom hovořili, vy jste mě tady jmenovali jménem, proto to vysvětlím. Včera začínalo schůze tím, že jsme se dívali na pořad jednání, který jsme potom pozměnili a pak jsme tady v rámci této změny dali na e, pořad jednání tento bod, to hlasování. Tak to postupujeme vždy. Pokud tady byli pouze tři poslanci, tak je to problém těch, kteří tady nebyli, ale tak tomu prostě je. Pravidla jsou taková, já jsem tady náhodou byl a pak jsem se ptal, proč vůbec máme o tomto bodu hlasovat, neboť do posud, pane Turmesi, a to je hranice prolhanosti, abych to řekl jasně. Do posud tomu bylo vždy tak, že ty e, pravidla o tom, jak se rozdělují zprávy, o těch si rozhodovali koordinátoři samotní. My jako výbor jsme se o to nikdy nestarali, nikdy se také na nás neobraceli, jak to chceme. Ale nyní tady máme někoho, kdo protestoval, je tady námitka a proto je důležité a správné, že o tom budeme hlasovat. Tak tomu prostě vždy bylo. Koordinátoři si vždy sami stanovali, stanovovali jak budou postupovat při rozdělování zpráv. Tak tomu prostě bylo. Eh, byli s tím všichni spokojeni, ale teď to panu Turmesovi se to nelíbilo a teď se tedy snaží kolem toho dělat vlny, ale dozhodlo se, že se o tom bude prostě dnes hlasovat, nevím, jak byste to chtěli vyřešit jinak. Je to demokratický postup, který je demokratičtější než ten dosavadní postup, neboť do posud členové výboru o rozdělování zpráv vůbec nehlasovali. Dnes o něm hlasují, proto já tady chválím pana předsedu a náš demokratický postup. Děkuji. Já s tím mám velice dlouhý seznam v uvozovkách technických poznámek, ale domnívám se, že to nejsou skutečné technické poznámky. Máme před sebou hlasovací seznam. Bez, bez komentáře, bohužel, poznámka o, jazyk, o jazykovém znění. Bez mikrofonu. Kolegové, v takové atmosféře nemůžeme pokračovat. To nejde. Ale vy jste, vy, vy, vy jste tuto atmosféru vytvořil, říká pan Turmes. Protože vy jste vytvořil takové klima. Není to přece normální, aby jenom dva komentátoři, eh, pardon, aby stačilo, že se dva koordinátoři shodnou na tak zásadní věci. Pan předseda, já bych chtěl, aby eh, klima zde ve výboru bylo tak skvělé, jako bývalo. Takže teď vám dám ještě možnost vystoupit a říct si k tomu něco, ale něco ve smyslu technické poznámky, procesní námitky, protože by to neměla být rozprava. Myslím si, že pan Eller se také hlásil, má nějakou procesní námitku, prosím. Já bych chtěl podle jednacího řádu pozádat o tom, abychom hlasovali buď tedy hlasujme, anebo hlasujme o tom, zda budeme hlasovat. To si je technická poznámka a proto je důležité zvolit jednu cestu, totiž že budeme tedy hlasovat o tom rozhodnutí koordinátoru, nebo o tom, zda chceme hlasovat o rozhodnutí koordinátoru. Dobře. Myslím, že pan, návrh pana Helera je poměrně dobrý, možná je to asi to nejlepší, co jste zaznělo. Takže začneme nejprve hlasovat jaksi předběžně. Bude se určité prozatím předběžné hlasování. Já chci uplatnit eh, možnost uplatnit námitku kvůli jazyku, což je podle jednacího řádu, mám na to právo. Takže musíte to hlasování zrušit, říká pan poslanec bez mikrofonu. Pan Karinč, pan předseda. Takže já bych ještě... Já bych dal každému možná slovo, ale určitě ne po druhé a po třetí. Pan Karinč. Ano, děkuji. Já si myslím, že bychom měli přikročit k hlasování a EPP si vyžádalo jmenovité hlasování. Dobře. Takže kdo ještě neměl možnost se vyjádřit, pan Corvin Maker? Pane předsedo, děkuji. Pokud mám hlasovat o tom novém systému, tak já ten systém potřebuji znát, já zatím ten text nemám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan Heller navrhl, abychom to um, provedli ve dvojím um, vlastně pořadí, nebo abychom se měli dva stupně. Takže má první otázka je, chcete za pár minut, nebo chcete hlasovat, chcete hlasovat dnes. Takže První otázka je, zda chcete hlasovat o tomto tématu, kterým je aukční systém pro předělování zpráv a stanovisk. Já vás žádám, abyste neignoroval technickou poznámku, která se týkala jazyka. Nemůžete to ignorovat, musíte přece dodržovat vlastní eh, pravidla, tedy jednací řád. distributed in all languages. Where is this new, new system, Mr. Chairman? Takže kde je ten text o tom novém systému, pane předsedo? Dear colleagues, you... Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám pocit, že se snažíte ze všech e, sil jak se oddálit to hlasování. Já chápu, že to tady jak si můžete eh, o to usilovat, ale já bych vás chtěl požádat a vlastně souvisí to i tedy s tím, s tím jazykovou, s jazykovou námitkou, jak říkal pan Butikofer. Takže je zde otázka pana Elera. Opakuji stejnou otázku. Máme hlasovat dnes či nikoli? Pane Butikofere, já vám eh, říkám, že to je vlastně stejná otázka. Ale ne, pane předsedo, podle jednacího řádu má, e, mají poslanci možnost vyslovit námitku e, proti hlasování, pokud jim nebyl text zaslán v jejich jazykovém znění, nebo pokud ten dokument nebyl k dispozici ve všech Eh, jazycích. Takže není možné jak si většinově přebít menšinu v tomto případě. Uh, OK. Pan Fedler. Pane předsedo, milí kolegové, stejně jak říkal pan Royal, eh, diskuse proběhla na koordinátorech. Problém je to, že té chvíli jsme neměli pocit, že to byla žádná rozprava a že jsme měli všechny, všechna pravidla před sebou na papíru. Takže koordinátoři se tehdy vlastně, tehdy to vlastně byly pouze koordinátoři EPP a SAD, kteří, jak se to rozhodli. A celá řada kolegů nebyla spokojená. Um, myslím si, že se musíme semknout, takže to zatím, zatím ta, to úsilí o to, abychom se semkli, se nedaří, takže proto je zde taková atmosféra. Ano. Tak to už jste mluvil po druhé, tak ještě pan Karinč. Pokud, pokud mluvíme o jednacím řádu, tak pokud se nemýlím, tak se ta nábytka o jazyce týká pouze některých specifických pozměňovacích návrhů eh, a nejedná se o eh, doporučení schválené koordinátory. Takže toto vlastně by vlastně bylo nějaké, speci- je to vlastně speciální hlasování, buď pod abychom podpořili to, co bylo většinově hlasováno na koordinátorech, anebo abychom byli proti tomu. E, takže to je pravidlo o jazykových změních si myslím v tomto případě se ne, ne, neuplatní. Ale protože pokud bychom se e, přísně drželi toho jazykového e, pravidla, tak bychom nemohli odhlasovat vůbec nic, protože většinou to všechno přijde v angličtině na poslední chvíli. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pozměňovací návrhy se eh, předkladají k hlasování pouze poté, co byly vytištěni ve všech jazycích. To je tedy, ta, to je tedy ten bod. Takže týká se to pozměňovacích návrhů podle jednacího řádu a v tomto případě zde nemáme pozměňovací návrhy. No já se omlouvám, kolegové, ale opravdu vás prosím, ale přece musí, Musíme eh, být klidní, abychom, protože to je velice komplikovaná situace. Budeme teď hlasovat dvakrát. Za prvé, to první hlasování je zní, nebo zda jste eh, připraveni hlasovat o té věci dnes. A pokud tedy ano, pokud odhlasujete, že ano, tak potom budeme hlasovat přímo o tom bodu 7. Takže nejprve hlasujeme. Otázka je, jste dnes připraveni odhlasovat ten bod takže kdo je pro? Ještě? Já se omlouvám, pane předsedo, už jsem nechtěla do toho zasahovat, ale myslím si, že potřebujeme ještě eh, chviličku, malinkou přestávku, jednu minutku, abychom to projednali v rámci své skupiny. Takže poprosím o jednu minutku. Dobře, takže pokud chcete jednu nebo dvě minutky k tomu, abyste si to ještě projednali mezi sebou, tak dobře. Čekají nás tedy eh, dvě hlasování, první a druhé. Uh, dear colleagues, I consulted. Kolegové, já jsem eh, tady to skonzultoval, tuto kauzu, s právní službou Evropského parlamentu a to byla jediná možnost, eh, jak tedy postupovat řádně podle jednacího řádu. A právní služba sdělila, že pokud čtyři členové našeho výboru a na plénu 40, ale ve výboru čtyři členové nebudou moci hlasovat, poněvadž neobdrželi eh, verzi navrhovaného hlasování ve své mateřštině, tak potom se musí hlasování odložit a po, je, po, možná je to překvapení pro všechny, to lituji, pokud ano, ale toto nám sdělila právní služba Evropského parlamentu, která je tady pozorovatelem. Na internetu nás pozoruje, sleduje. Pane Karinši. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já respektuji, co jste právě řekl, a e, takže chci, abychom respektovali pravidla a v podstatě i ty další dvě následující zprávy nemají kompromisní návrhy ve všech jazycích, takže budeme e, respektovat pravidla. Tady jde o to, aby tady byli ty čtyři členové, kteří nesouhlasí s hlasováním, poněvadž nedostali překlady. Děkuji, takže nemáte překlady do materštiny a e, jak pan Butikofer předložil svoji technickou e, připomínku, tak to tak je, ano, musíme odložit hlasování. Všechno hlasování. I was, I was thinking as a... Aha, já vlastně jsem tedy eh, teď, já jsem měl na mysli to první hlasování, to je to doporučení. A pokud ale máte za to, že bychom měli udělat to tež se zbytkem hlasování, poněvadž nemáme všechny jazykové mutace, kompromisy nemáme ve všech jazykových mutacích, tak to je jiná věc. Ale protože kolegové, já jsem se ptal na tu první věc pouze. To se omlouvám. A teď se ptám na to další. To znamená, eh, jde o eh, tedy, eh, ten udržitelný průmysl základních kovů, Edward Martin. Takže půjde o tuto zprávu. Odložit? Dobře. Děkuji. A další se týká hlasování, které se týká Eh, zprávy Barbary Kappel, jde o Big Data. A kdo nedostal? Dobře, kolegové. Takže odložíme hlasování jako takové. Děkuji. A Začneme, eh, budeme pokračovat v 10.50.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 Dear colleagues, at 11 o'clock we will have Commissioner Cañete. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v 11 hodin přijde mezi nás pan komisař Kaněte, ale ještě předtím nás čeká velice důležitý bod, a to tedy mise ITRE do Milána, která se konala mezi 17. a 19. červnem 2015. Takže čeká nás debriefing o této misi. Byla tam poměrně široká delegace. Patricia Toja, Werner Langen, Maria Spiraki, Simona Bonafé, Massimiliano Salini a Antonio Tajani. Za, za sekretariát ITRE tam byli také zástupci, zástupce. Takže teď bych rád požádal členy této delegace a asi zejména paní Patriciu Toju, která vedla tuto misi a která je také místo předsedkyní výboru ITRE. a také navíc Miláno je v Itálii, takže to tak jako jak si všechno se hezky, všechno hezky zapadá do sebe. Čili bych rád požádal naši kolegyně paní Patriciu Toju, pokud s tím souhlasíte, paní Tojo, ještě paní Brent a pan Turmes Pane Bent, pan, paní Brent, pane Turmesi, chtěl bych vám říct, že už jsme začali další část. Pa, také pane kolego Butikopfere, paní Kapel a další, ještě vás bych chtěl, vám chtěl říct, že už začínáme zase pracovat. Místo předsedkyně našeho výboru, paní Patricia Toja, nyní promluví. Kolegové, prosím, posaďte se, nezůstávejte, nepostávejte takto a ani prosím neodcházejte z jednacího sálu. Katlin, prosím, posaďte se. Patricio, máte slovo. Eh, no, děkuji, pane předsedo. Velice stručně, toto byla cesta, kterou jsme uspořádali jako výbor ITRE v rámci Velkého EXPA které se koná v Miláně a jak víte, i e, tato návštěva e, umožnila kolegům nejenom, aby zjistili, jak, jak si velká tato akce je, jaký je její obsah, ale především to bylo důležité i díky přítomnosti různých zemí, velké množství zemí tam bylo, které vystavovaly mm, řadu zajímavých věcí a i jsme měli možnost vlastně se seznámit s podnikatelskou sférou a mm, zjistili jsme, co je zajímá na evropské průmyslové politice a na politice inovací. Začali jsme návštěvou třeba, že jsme, já to tady tak ucituji jako příklad eh, Arvedy, což je podnik, který eh, působí v ocelářském průmyslu. Vlastně dnes bychom měli hlasovat, jsme měli hlasovat o takovýchto tématech, takže to je velice důležité právě zjistit, jak tedy působ, fungují vysoké pece, tam a ty vysoké pece tam fungují kontinuálně inovativním způsobem, kdy tedy zpracují, vávají materiál, surovinu postupně a postupně oni zlepšují i ekologickou udržitelnost. Ten jejich výrobní proces eh, jak si je velice inovativní, to nás právě zajímalo, je inovativní z pohledu životního prostředí a také i se jim zároveň podařilo zvýšit produktivitu a to vám vlastně ukázalo, že naše politiky, které my si přejeme v Evropské unii, abychom zlepšili kvalitu eh, výrobních procesů, eh, především pokud jde o eh, ekologii, tak že to je ta správná cesta a že zároveň i díky tomu se zvyšuje produktivita. Takže to je něco, Eh, čím by se měly ubírat tyto nové výrobní procesy. To byla významná návštěva a poté následovala schůze, schůzka, kdy jsme se seznámili eh, s touto firmou Vedy. Sešli jsme se s představitelem tohoto podniku, které který hm, tedy hovořil o výrobě, ale i o zaměstnancích a také jsme hovořili s dalšími partnery, lokálními, institucionálními, eh, tedy, hm, kteří mají na starosti výrobu, průmysl a i jsme s nimi diskutovali o Junckerově pláně a o investičních politikách na evropské úrovni a pokud jde především o podporu malých středních eh, podniku a výroby jako takové. Dále jsme navštěvili další podnik, který se snaží inovovat eh, svoji výrobní procesy podle právě ekologických environmentálních kritérií. To je firma Mapei, která eh, je chemickým průmysl, je to chemický průmysl, ne, eh, železářský, a ti mají silný výzkum, kdy vyrábí a zkoumá inovativní chemikálie, chemické látky a snaží se eh, díky tomu zlepšit i energetickou účinnost budov a eh, mm, mm, tedy jde jim o eh, inovativní výrobky, které budou udržitelné mm, i pokud jde z pohledu odpadu. Jde jim o to zlepšit tedy kvalitu a potažmo tedy energetická účinnost se zvyšuje i tento podnik si zasloužil naši návštěvu, vzhledem k tomu, co jsme tam všechno viděli, a to především, protože to je podnik, který investuje hodně do vědy a výzkumu a nad národní průměr eh, eh, se snaží investovat do výzkumu a patří mezi ty tedy eh, nejlepší podniky, které investují do výzkumu. Potom jsme se ráno sešli tedy s výrobci bot, e, e, a tam jsme hovořili tady u snídaně s nimi o Made In, a také jsme hovořili o problematice mezinárodního obchodu a především problematiku, kterou dobře znáte, jsme přetřásali, to znamená otázka, jak zachránit mezinárodní obchod s kvalitními výrobky, tedy tentokrát to byly i franco, italské, a to mohou být i jiné, tedy eh, kvalitní výrobky třeba z Francie, z Německa a podobně, jak tedy zajistit jejich obchodovatelnost v EU. Takže sešli jsme se s představiteli Lombardie eh, v Miláně a potom nakonec, co bylo odpoledne, které jsme věnovali celé odpoledne diskuzi, spolu s eh, výborem životního prostředí a spolu s výborem pro zemědělství ti také eh, vyslali své zástupce na Expo, takže spolu s nimi jsme potom diskutovali na, a hm, poté následovala tisková konference v pavilonu Evropské unie, což nám umožnilo spolu s dalšími těmito výbory hm, tam hm, prezentovat eh, tisku naši evropskou činnost, tedy činnost Evropského parlamentu. A ten samý den také jsme se e, účastnili takové iniciativy, kdy e, e, byl vydán Evropský manifest evropských podnikatelů pod záštitou komise a právě do toho vstupují různé nadace, ty nadace, které se snaží propagovat eh, společenskou odpovědnost podniků, podnikatelů. To byl takový velký meeting eh, s hojnou účastí, kdy právě byl prezentován tento manifest, eh, manifest budoucích podniků. A tam mm, vystoupila celá řada zajímavých lidí. A mm, byly tam i zastoupeny italské podniky, podniky z jiných států. A mm, tam eh, mm, jsme se hodně seznámili s inovativními programy těchto podniků. Zde například Patricia Greke, Greco z Enelu, tak ta mm, o tom hovořila. A my jsme skonstatovali, že to jsou podniky, které se chovají společensky zodpovědně, ekologicky zodpovědně, že to nejsou pouze slova, nějaké úmluvy. Ne, skutečně to aplikují v každodenním chodu podniku a mm, i samozřejmě to má potom pozitivní dopad na jejich výkony a zisky. Mm, takže je třeba mm, podporovat tuto linii, tedy korektního podnikání. Byla to cesta velice intenzivní a užitečná a byla to příležitost pro to, abychom i ukázal, jaké jsou priority našich evropských politik a e, i jsme zjistili, jak naše politiky mají dopad na podnikatele, podnikatelský svět. Děkuji, děkuji paní kolegyně za tuto prezentaci a nyní bych chtěl se tady obrátit na kolegy, pokud tady někdo je, tedy, aby někdo z té delegace, aby něco doplnil pan Rubik, nebo samozřejmě kdokoliv jiný. Všichni jsou srdečně zváni, aby se vyjádřili k tomuto. Já taky, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát paní kolegyni, protože světová výstava v Evropě samozřejmě hraje důležitou roli i pro náš výrobní sektor a potraviny to je takový naprostý základ všeho. Dobře víme všichni, že voda a krmivo jsou důležitou součástí a proto jsme také v rámci stoji tohoto výboru eh, se věnovali otázce eh, trvalé utržitelného užívání surovin a je to vlastně středobodem našeho zájmu momentálně, takže ještě jednou blahopřeji paní zpravodajci. Myslím, že to bylo velice dobré, že tam ta mise proběhla a chci říct, že Světová výstava poskytla nové impulzy ve vědecké oblasti a my v parlamentu musíme se jim věnovat a zaujmout jim k ním stanovisko. No, děkuji. Ještě někdo se žádá, se žádá slovo? Někdo z členů výboru? Nikoho už nevidím. Za minutu už by měl přijít pan komisař Kaněte a měla by být zahájena debata s panem komisařem. Takže vám ještě jednou děkuji za vše k tomuto tématu. Paní místo předsedkyně Tojo, děkuji. Také děkuji panu Rojlovi. Ještě pan Rojil, pardon. Pane předsedo, pokud máme ještě minutku času, mám otázku, ale není třeba, aby se na ní odpovědělo dnes. Ale je to postup, který mi čím dál tím více vadí. Když tady máme rozpravy o tématech, když přijde pan komisař, nebo jako včera generální ředitel a um, mají tady přednášku pro náš výbor, tak existuje tady nějaká dohoda nebo pravidlo, já nevím, kdo to rozhodl, že nejdříve přijde na řadu každý z jednotlivých praxí, pak zpravodajové a úplně nakonec řádní běžní členové. A mě to vadí. My tady sedíme, někteří kolegové jsou tady velice často a na řadu se dostanou teprve až v případě, až ti, kteří vlastně kteří chodí pozdě, a, ale ty můžou vystoupit jako první. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, jestli je to spravedlivé. Já vím, že to není jednoduchá záležitost, ale jsou tady eh, kolegové, kteří tady jsou skutečně od samého počátku schůze, ale až na konci rozpravy se dostanou ke slovu, protože tady máme to pravidlo, že nejdřív hovoří koordinátoři a pak já nevím kdo. Je třeba se nad tím zamyslet, protože takto trestáme ty kolegy, někdy i z malých politických skupin, kteří tady jsou přítomní celou dobu. Much. I understand you is... No, děkuji. E, myslím si, že teda jste tím chtěl upozornit opět na mm, proces, byla to určitá procesní námitka. Takže já bych ještě jednou chtěl poděkovat paní Patrici, to je i ostatním členům delegace za to, že jste zúčastnili této mise do Milánu. A ještě pan, pan Butikov, další proces. Já bych rád e, zareagoval přímo hned na pana Rojela. Ano, já vím, že On by to tak neřekl, ale on je jeden z těch, kteří jsou tady často, skutečně celou dobu. A já mám podobnou zkušenost jako vy, pane Royle, a proto vás chápu. Ale rád bych pouze poprosil o následující věc. Dbejte na, na upřete vaši pozornost na toto pokud bychom to skutečně dělali pouze své volně, pouze podle toho, kdo se první přihlásil, tak bychom dospěli k situaci, že z těch velkých frakcí by se dostalo ke slovu 6-7 poslanců, ale z malých frakcí by se téměř někdo nedostal ke slovu, nebo až celá ke konci a často uslyšení komisařů. V komisaři je to tak, že se zodpoví pouze těch prvních 10, 11 otázek, pak je až další kolo a pak by skutečně se mohlo stát, že ty poslanci z malých frakcí by se nedostali ke slovu. Takže právě ve jménu rozmanitosti je důležité, abychom zajistili, že um, nejdříve, tak jak postupujeme do posud, v, to, v takové té první fázi, veškeré frakce mají možnost se vyjádřit a nadnést se nejdůležitější body. Já přesně chápu to, o co vám jde, ale pokud bychom postupovali tak, jak jste naznačil, tak by to šlo velmi na úkor malých politických skupin zde na výboru a nebylo by to podle mě demokratické. Rozhodně by to nebyl z hlediska demokracie krok vpřed. Děkuji. Pokud je to nutné, tak můžeme o té věci vést diskusy. A teď už vítám pana komisaře Kanětého. Let me, let me start. Dovolte, abych zahájil další bod na pořadu jednání. Vítám zde pana komisaře Kaněteho. Jsme velice rádi, že jste mezi námi. Poměrně často jste mezi námi. My vás samozřejmě rádi vždycky uvítáme, pokaždé, když je to možné. Víme velice dobře, že komise představila 15. července tzv. letní balíček a společně s tímto letním balíčkem bylo také zahájeno nebo bylo také zveřejněno konzultativní sdělení na téma uspořádání trhu s energií. Naše rozprava se bude vést právě na toto téma. Budeme hovořit o konzultativním sdělení o uspořádání trhu s energií. Pane komisaři, kaněte. Chceme říci, že během plenárního zasedání minulou středu jsme vedli debatu o celé řadě témat, ale chtěl bych zdůraznit, že večerní středeční debata se vedla zejména o e, tom Nord Streamu, o tom severním potoku. Možná to tedy není úplně součástí toho letního balíčku, ale souvisí to také s uspořádáním trhu s energií, protože to byla vlastně také e, ta hlavní věc. Víme, že je důležité, abychom zde měli eh, plyn jako, jako určitou záložní kapacitu pro používání třeba těch různých eh, obnovitelných zdrojů. Je důležité hovořit o trzích jak s plynem, tak s elektřinou, protože oba ty trhy jsou úzce propojeny. A ještě bych chtěla říci, že v letním balíčku se otevřely některé důležité věci, důležité oblasti, například úsilí o zlepšení eh, životních podmínek lidí, posílení také posílení podniků také zde byla také důležitá otázka postavení spotřebitelů, konzumentů a také tzv. prozumentů. No a zejména tedy je důležité řádně uspořádat trhy s energií. Souvisí to vlastně i s tím, když chceme plnit cíle boje s změnou klimatu. Pane komisaři, pro nás je velice důležité dozvědět se vaše stanovisko. Představíte stanovisko vaše i vlastně stanovisko celé Evropské komise. Je to nesmírně důležité téma uspořádání trhů s energií. Tímto vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo Busko, vážené poslankyně, vážení poslanci, milí přátelé. Nejprve bych chtěl poděkovat panu předsedovi za to, že mě opět přizval na zasedání vašeho výboru, abychom mohli hovořit o takzvaném letním balíčku a zejména se soustředím na uspořádání trhu s energií. Ten letní balíček přinesl eh, důležité věci. Za prvé se to týká uspořádání trhu s energií, to tedy ten konzultativní sdělení. Dále také chceme zlepšit postavení spotřebitelů, chceme také zlepšit směrnice, které jsou teď už eh, eh, které už teď platí. Doufám, že váš výbor bude také aktivním přispěvatelem do celé přípravy nové legislativy. Na konci roku 2016 bychom chtěli již přijít s konkrétním návrhem. Jak víte, tak zatím je zde toto sdělení, kterým se zahuje konsultace. Máme velice aktivní e, zúčastněné strany Jedná se také o velice specializovanou oblast trhy s energiemi. Máme v tom sdělení 21 konkrétních dotazů, které se týkají specifických oblastí. No a kromě této konsultativní procedury budeme mm, také vlastně potom toto všechno, ty otázky, odpovědi pak přetavíme v ten konkrétní návrh, který má být na konci roku 2016. Účelem je zamyslet se nad tím, jak nejlépe přeuspořádat trhy s energií které budou lepší pro, udrži- pro obnovitelné zdroje a které budou také um, trhy, které budou mít ve svém centru právě zájem spotřebitelů. Je důležité ujistit se, že, eh, nebo uvědomit si, že právě energetika je také centrem naší ekonomiky. Je to důležité jak pro podniky, tak pro spotřebitele, pro rodiny. Je důležité tedy eh, přizpůsobit se novým výzvám a novému prostředí. Jedna z největších takových výzev je to, že je důležité si uvědomit, aby, nebo eh, zajistit to, aby, ta, aby ty stará zařízení byla modernizována, abychom usilovali zejména o nízkouhlíkovou a flexibilní výrobu energie. Za tím účelem je důležité, aby se ten trh rozšířil, aby se také eh, zrušily eh, hranice a aby se také zlepšil obchod s obnovitelnými energiemi potřebujeme se zbavit tzv. energetických ostrůvků a to tím, že propojíme členské státy, musí zde být vlastně, musí zde být jakýsi volný tok energií mezi členskými státy. Souvisí to vlastně i s tím, že je důležité, abychom zabezpečili dodávky. Dále je důležité eh, věnovat se tomu, aby obnovitelné zdroje odpovídaly všem legislativním eh, pravidlům, musí zde být také dobrá spolupráce. Je důležité, aby trh byl flexibilní, aby zde byla lepší spolupráce. Chceme také vlastně více prosazovat krátkodobé trhy a obchodování s těmito energiemi na těchto krátkodobých trzích, což všechno by mělo přispět k lepší integraci a spolupráci. Například spolupráce provozovatelů sítí musí být užší, dále také zapotřebí Eh, zlepšit postavení agentury ACER, agentury ACER a zlepšit spolupráci v různých přeshraničních záležitostech. Více spolupráce, více integrace, to vše znamená také to, že potřebujeme lepší mechanismy pro eh, kapacity. Některé členské státy už zaujaly příslušné kroky. Musíme Eh, musí to však ale být pouze tehdy, pokud je tam opravdu ehm, teoretické nebezpečí toho, že tam bude nedostatek eh, dodávek. Takže ta řešení musí být vlastně celoevropská, musí se to všechno řešit na celoevropské úrovni. Dále chci říci, že spotřebitelé musí a měli by hrát aktivnější roli na trhu. Eh, máme zde hlavně postavení agregátních subjektů, ale je důležité podporovat také různá inteligentní řešení, jako například inteligentní elektroměřiče, čímž také dáme spotřebitelům větší kontrolu nad celým tím systémem a lépe k tomu nakonec budou přispívat. Chceme také zlepšit fungování trhu, chceme eh, využívat různé zdroje. Chceme také, aby místní provozovatelé řešili problémy, aby se také zlepšila systém rozvodných sítí, aby to všechno bylo efektivnější Eh, zatím ještě nefunguje dobře ten maloobchodní trh. Eh, spotřebitelé chtějí nižší ceny, chtějí lepší služby a chtějí také širší eh, služby, než jak to bylo v minulosti. My navrhujeme systém, kde bude mnohem jednodušší možnost změnit poskytovatele energií. Také chceme, aby spotřebitelé měli přístup ke smysluplným informacím, a aby také spotřebitelé vlastně byli pobízeni k tomu, aby se stali dobrými aktivními hráči v celém tom procesu. Chceme také, aby eh, spotřebitelé měli eh, větší eh, prospěch z fungování trhu. Je také důležité, aby spotřebitelé, kromě toho, že budou, je důležité tedy, aby také Eh, se změnily podmínky pro ty, kteří dodávají energetiku do sítí, aby tam byly stejné podmínky, zatím jsou tam určité třeba speciální podmínky pro spalovny. Je důležité také eh, dobře udržovat stávající přenosové soustavy, celou tu infrastrukturu. Jak už jsem říkal na začátku, tak jsme zahájili tuto konzultaci se zúčastněnými stranami Eh, požádali jsme, nebo položili jsme 25 velice takových eh, specifických, konkrétních otázek na témata, která si myslíme budou důležitá pro to nové uspořádání trhu s energiemi. Také úzce spolupracujeme s tímto výborem a s Evropským parlamentem s tím, jak to vše udělat. Snažíme se zároveň nyní um, prosazovat třetí energetický balíček, je důležité, aby také ve všech členských státech byly dobře provedeny příslušné směrnice. Uh, Eh, také chceme zlepšit si eh, rozhovor, dialog s členskými státy, abychom zjistili, kde jsou třeba případné problémy abychom jim třeba pod, mm, poskytli určitou podporu a tam, kde třeba není dost politická vůle k tomu, aby se ta legislativa prosazovala, tak tam to tedy chceme řešit, nebo dokonce zahájíme i řízení pro porušení povinnosti. Je to důležité, aby tento třetí energetický balíček byl plně prosazen ještě předtím, než budeme navrhovat novou legislativu. Takže v roce 2016 už by měl ten třetí energetický balíček byl, být plně v praxi a zároveň bychom měli potom navrhovat ty nové návrhy, kterými vyřešíme eh, to, jak to zatím vypadá na tom trhu s energetikou. Děkuji. Říká pan předseda, tři koordinátoři zde byli úplně od začátku vaší pan eh, Karenč, pan Grobarček a paní Letal, takže pokud vy tři chcete něco říci, máte slovo. Takže nejprve pan kolega Karenč. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dě, děkuji i panu komisaři je to vždycky potěšení se s vámi ve výboru tady takto sejít a to, co jste právě řekl o tom, že je třeba zlepšit trh s energiemi tím, že se zvýší hospodářská soutěž a vytvoří se podmínky pro mm, jistější dodávky, levnější dodávky, to je ten správný směr. Ale mám otázku jaké další nástroje navíc by komise mohla použít nebo by potřebovala proto, aby eh, i ostatní následovali evropská pravidla. Máme mezivládní dohody o, eh, kupov- o pořizování energií ze třetích zemí a má komise nějakou možnost ex post, eh, tedy zkoumat tyto dohody a co třeba Eh, dohody, eh, které eh, jsou uzavírány nejenom mezi vládami a dodavateli energii, ale mezi firmami jako takovými, mezi velkými subjekty, třeba dohoda Nord Stream 2, a kde sice nedojde k porušení práva hospodářského soutěže, ale já myslím, že někdo by se tím měl zabývat, protože tam by případně k tomu mohlo docházet. A já se ptám, jaké nástroje potřebujete, abyste mohli řádně plnit úkoly. Děkuji, pan Grobarčík. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já za prvé, pokud jde o Nord Stream, to je velice polemické téma, pane předsedo. Určitě, vy jste to připomněl před chvílí. A já mám otázku, pane komisaři, zdali je to v souladu se třetím energetickým balíčkem a nemyslíte si, že v tomto okamžiku e, to není ta správná unie, energetická unie. Vy hodně hovoříte o diversifikaci zdrojů. My, a já jako zpravodaj, tak mně se zdá, že tato diversifikace je velice důležitá. A mm, bez této, zatím ta diversifikace není, protože 50% dodávek jde od jednoho dodavatele, takže nelze hovořit o diversifikaci. Nemyslíte si, že budeme mít skutečnou energetickou unii? Vidíte nějakou reálnou možnost, že skutečně k tomu dojde? Protože teď třeba Deutsche Bank v Německu, tak ta bude vlastně hlavním finanční institucí, která to bude financovat. A co si o tom myslíte? A co ACER, ta agentura ACER? Jakou roli by měla hrát? Měla by provádět úplnou kontrolu nad trhem s energiemi, anebo možná by zde existoval prostor pro Eh, národní provozovatele, které by mohly spolupracovat s touto agenturou a CER. Paní Kapel. Děkuji eh, k letnímu balíčku, děkuji za to, co jste řekl. A já jsem minulý týden již eh, ve Strasburku měla možnost o tom hovořit, možná vás udiví, že výbor je dnes velmi opatrný ve vašem programu a ve vašich prioritách. Jsou některé body, které tady na výboru rozhodně povedou k ožavým diskuzím. To je nový, nové uspořádání trhu a reforma ETS. A další body, které jste dnes prezentovala, které známe, například ten díl pro ty konzumenty, pro spotřebitele a pak eh, nové eh, nařízení pro energetické označování, co je samozřejmě důležité z eh, hlediska ochrany spoři, spotřebitele, co se týče označování, je to skutečně lepší legislativa. Povede to skutečně ke zjednodušení pro spotřebitele, když se vrátíme ke starému e, systému a pak je také důležité se podívat na to, jaké to bude mít dopad na náklady pro výrobce, když tady celou tu oblast energetického označování budeme obnovovat. Takže lepší informace, pro spotřebitel ano, to je dobré, je dobré, aby spotřebitel byl aktivním účastníkem trhu s energiemi. To povede v konečném důsledku ke snížení spotřeby elektřiny a ke snížení cen za elektřinu. Takže to já vidím pozitivně. Co se týče k energetickému trhu, to je skutečně velice komplexní oblast. Jsou tady různé přístupy. Je samozřejmě pro nás pro všechny jasné, že obnovitelné zdroje je třeba lépe zaintegrovat a trh s energiemi lépe uspořádat. Potřebujeme přeshraniční spoty, lepší trhy s future a lepší integraci eh, velkou obchodu s elektřinou a nových eh, kapacitních mechanismů, což jistě povede k eh, diskusní potřebě členských zemí. A dále. Carbon leakage, únik uhníku, tady se snažíte to snižovat, 75 na 33%, hovořil jste o počtu sektorů a dále o kritériích pro karbon leakage, které jste stala přepracoval a země potom mají kompetence v rámci nepříkrmních nákladů a pak jste tam hovořil ještě o rezervě pro stabilitě trhu, to jste tam připojil, ano, ale u nás v Rakousku jsme si vypočítali, což je jak to tedy bude vypadat pro ekonomiku. A e, naše ekonomika vychází z toho, že až 60 tisíc pracovních míst bude přeloženo do ciziny, protože prostě pro podnikatele se nevyplatí e, investovat v Rakousku. Týká se to samozřejmě zejména toho průmyslu, který je velmi náročný na energie, takže já vás prosím, Postupujte tady velmi obezřetně, protože tady stále hovoříme o tématu reindustrializace Evropy. Například Francie už má velice nízkou míru průmyslu a platí to i pro další země. Je to velmi špatné pro růst a zejména pro zaměstnanost, která je jedním z největších problémů nyní v Evropě. Tady my všichni neseme odpovědnost za to, abychom něco učinili právě zejména v oblasti energetické. Nyní pan kolega Royal je první na seznamu. Já... Eh, Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, vítám vás. Řekl jste, že chcete nejdříve se podívat na třetí projekt pro vnitřní trh, podívat se na to, jak je implementován a teprve pak předložit nové návrhy. To si myslím je velmi správné, je to také v rámci vašeho přístupu, přístupu vaší eh, eh, komise, tedy toho takzvaného better regulation, lepší regulace. Ale proč tady máte nové e, návrhy, které se týkají energetického označování? Proč to chcete celé přepracovat? Vždyť by stačilo pouze e, upravit ta malá místa, kde to není v pořádku. Proč tady nejdete tou jednoduchou cestou a nezajistíte tak, že bude méně nákladů a méně byrokracie? A druhá věc. Říkali jste, že ACER musí být, tato agentura musí být posílena, získat větší kompetence. Můžete mi zcela konkrétně říci, kde do posud ta spolupráce nefungovala, kde byla špatná, co přesně nefungovalo. Ano, více kompetencí musíme udělit v případě, když existovaly skutečně deficity. Takže se ptám, byly tam nějaké konkrétní deficity, nějaké konkrétní příklady, kde to nefungovalo. A třetí bod. Výstavba sítí, ano, to skutečně nefunguje. Co chce uční komise pro to, aby podpořila výstavbu sítí? Pokud si na to budeme pouze stěžovat, tak eh, pak už to k ničemu nepovede. Musíme něco učinit. Všichni víme, že výstavba sítí je jakýmsi klíčem pro řešení mnoha dalších problémů. Takže co konkrétně se tam stane? A dále reforma e, obchodování s emisemi. Kolegyně na to už poukázala, stejně jako vy a jako kolegyně. Mám velké obavy z toho, jaký dopad návrhy, které jste předložili, budou e, budou mít návrhy, které jste předložili na evropský průmysl. Eh, pro, počítali jste si, co to bude v konkrétním případě znamenat, zvážili jste, zda můžeme nést na něco takového obcho- odpovědnost, nemůžeme na jedné straně si stěžovat v Evropě na problémy s růstem a říkat, že musíme udělat něco, abychom růst podpořili, na druhé straně pak přijímat konkrétní opatření, která pravděpodobně povedou ke snížení růstu, kde bychom tedy, tady bychom asi měli být poněkud obezřetnější a my nepostupujeme obezřetně. Takže se vás ptám, jste ochoten, pane komisaři, to nějakým způsobem opravit? Děkuji, nyní pan Zariňo. Dobrý, já si Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za to, že jste nám takhle vysvětlil, jak eh, bude vypadat sdělení o uspořádání trhu s energiemi. Děkuji za toto změnění a víme, že uspořádání trhu bude velice záviset na tom, jak eh, se budou zpravovat tyto trhy. Vy jste hovořil o integraci a o spolupráci. Rada předložila návrh, bylo to prvního devátý návrh modelu zprávy, což je v podstatě takový model posílené zprávy, a já se vás ptám, pane komisaři, tento, tato metoda té zprávy je dostatečně silná pro to, aby mohla dosáhnout těch cílů nového uspořádání trhu, jak se tady jak si nadnesl. Víme, že mezi roky 2008 a 2030 eh, tady máme plány zemí, cíly, každé dva roky se to vyhodnocuje, vyvozují se důsledky, ale tento model nevyřešil ten problém ten eh, všeobecných podmínek, například ten problém sítí, ani nevyřešil problém propojení těch sítí mezi jednotlivými zeměmi. A eh, jak si tedy představujete, že by se to mohlo vyřešit? Tady není pouze důležité, abychom měli evropský nebyl byl vhodný nějaký závazný evropský program pro to, abychom skutečně splnili ty cíle toho propojení, že to je základ všeho. Ano, máme tady veřejné konzultace, to je důležité, jsou tady důležitá témata, jakožto spotřeba, efektivnost trhu, trh s uhlíkem. Neměli bychom tam mít, když hovoříte v rámci té konzultace o těchto důležitých tématech, také to téma toho propojení těch sítí. Děkuji. Děkuji. Jako Eh, Madame Grostet. Pani Grostet, prosím. Merci beaucoup. Děkuji. Pane komisaři, určitě je nezbytné zajistit lepší koordinaci mezi členskými státy a regiony a zajistit to, že ty potřeby všech budou v souladu. Ale je tady jeden bod, který by měl umožnit lépe zabezpečit dodávky ele- elektřiny i pro spotřebitele, i pro podniky hlavně. A to jsou ty dlouhodobé smlouvy v oblasti dodávek elektřiny. A chtěla bych vědět, co Evropská unie hodlá udělat, aby hm, více dohloubky přeskoumala ty různé překážky, které brání uzavírání takovýchto smluv. Jsou to smlouvy, které by zajistily investice, eh, i investice výrobců elektřiny. Děkuji. Ano, děkuji. Jsme teď tak zhruba v polovině seznamu řečníků, takže teď bych se chtěla zeptat, zda by pan komisař mohl odpovědět na ty první dotazy, protože jich bylo poměrně hodně a bude jich ještě hodně, takže bude dobré, když to rozdělíme na dvě kolečka. No, některé ty otázky byly skutečně krajně obtížné. Ano, je také tomu obvykle na našem výboru, říká pan předseda. Takže začnu otázkou pana Karenče Kanese. Ano, zcela jistě je to tak, že komise chce, aby nejprve byla dohodnuta ta mezivládní dohoda. V prvním čtvrtině roku 2016 přineseme speciální balíček týkající se plynu. Tam se má vlastně revidovat ten systém zabezpečení dodávek plynu a také tam být, má být také speciální strategie, Eh, má se to týkat i také třeba vytápění a chlazení, chtěli bychom to všechno pojednat dohromady. Eh, chceme také to, aby ten eh, balíček o plynu byl v souladu s stávající legislativou, aby se to nějak nekřížilo. Chceme potom také vyjednat dohodu, protože ty dohody budou bilaterální, vyžadují, aby tam byl konsenzus obou stran. Potom se může vyjednat Eh, ten, eh, ta dohoda musí, eh, bude také asi možné, že tam asi nebude možné potom ty dohody přejednávat, protože tam bude také silný obchodní prvek. Takže za druhé, ty obchodní dohody budou také přehodnoceny v tomto rámci, protože existují určité dohody, které jsou strategické, třeba je to se třetími zeměmi a musíme se zamyslet nad tím, aby to vlastně nesouviselo jednak, nebo abychom nebyli příliš závislí na soukromými firmami a přitom musíme zajistit bezpečnost zdraví pro celou Evropu. Takže teď jsme zatím v polovině jednání, ale e, zatím je to dobrý pokrok a těšíme se tedy na ten nový balíček o plynu. Dále jste se ptali na ten projekt Nord Stream 2, na tu dohodu Nord Stream 2. E, tady je to velice jasné. Pokud se zamyslíme nad budoucností plynu v Evropě, tak v roce 2030 podle takových nejnovějších scénářů tomu bude tak, bude, eh, už tady známe čísla, jaká bude asi zřejmě spotřeba plynu, když také vezmeme v úvahu i pokrok, ale pokud chceme také dosáhnout eh, cíle snížení energetické účinnosti, Chceme také méně eh, emisí. Ale stejně to bude asi 380 až 480 to číslo. Zatím je to tak, že pokud se tedy v budoucnu se budou rozvíjet i jiné typy energií, v tom, v tom bude i tak, o tom bude i také eh, i naše dohoda. Chceme také spolupracovat s Izraelí a s Kyprem. Chceme dosáhnout také spolupráce se Středomořím. Pak také nevíme ještě, jaké bude, jaký bude výsledek dohody TTIP, také vidíme tady, jak to bude v budoucnu, ale pokud se podíváme na stávající e, situaci, vidíme, že z 50% se využívá Nord Stream 1, takže vlastně je to tak, že ty e, eh, produktovody vlastně nejsou využívány plně, pouze na 50%, takže pokud se podíváme na ty scénáře, tak to využití bude, nebo je zatím eh, z obchodního eh, pohledu dost malé. Paní Groste také položila dotaz. Usilujeme o diversifikaci dodávek a proto rovněž chceme, aby to byl ten jižní koridor, Chceme také i lepší energetickou strategii, chceme lepší propojovací zařízení, zejména v jeho východní Evropě. Z toho je to kvůli tomu, že chceme zaručit eh, možnost toků, obousměrných toků. Chceme také i doru, eh, vlastně doplnit ty chybějící propojovací zařízení tam, kde ještě v Evropě nejsou. To jsou tedy naše, ale politickou strategii je diverzifikace zdrojů energie. A to jsou dvě výzvy, kterým čelíme za prvé chceme se zbavit eh, toho, aby vlastně ten plyn, nebo aby to vlastně všechno šlo přes tu Ukrajinu, aby ta Ukrajina byla prostředníkem. Chceme nové plynovody, které povedou přes Řecko do střední Evropy. Vyslali jsme silný signál, že komise nechce financovat nějaké nové megaprojekty, protože je důležité, aby se zde spíše investovalo do těch propojovacích systémů mezi členskými státy takže, na, pro, takže naší prioritou, prioritou komise je diversifikovat. Jakou máme úlohu? Chceme, eh, chceme definovat eh, jednoduché, jednotlivé projekty. Všechno to musí být v souladu s eh, legislativním systémem Evropské unie. Chceme využívat onshore i offshore zdroje tam, kde je to tedy možné v členských státech. Zároveň se musí dodržovat pravidla zadávání veřejných dokázek, energetický balíček, um, pravidla hospodářské soutěže a tak dále. Takže my chceme vyslat signál, že komise bude přísně bdět nad tím, že se to všechno dodržuje, všechna ta pravidla, všechna ta legislativa. Zároveň zde máme diverzifikační strategii. Chceme zde mít nové produktovody, které nová potrubí, Samozřejmě Rusko bude i nadále být, Rusko bude i nadále velkým dodavatelem do Evropy, ale potřebujeme, aby byli byly i další zdroje. Když se podíváme třeba na to, jak to bylo v Litvě, když se tam vlastně hovořilo o tom, že se má stavět eh, nová infrastruktura, tak se tam vlastně, tak, eh, tak najednou vlastně se ta situace změnila Eh, když, tam, když se tam zlepšila situace, tak eh, vlastně najednou eh, o 30% klesly ceny, takže vidíme, že když ta konkurence přijde, tak je to lepší. Dále, co se týče agentury Acer, na to se, mm, se také ptali mm, významní poslanci. Takže je důležité Eh, aby zde byla eh, spolehlivý dohled právě nad tím, jak se ta pravidla dodržují. Také zde budujeme přeshraniční infrastruktury, chceme zde, aby byl vnitřní trh, aby energie mohla téci z jedného země do druhé, takže je důležité, aby zde také tedy agentura ISR hrála prominentnější roli. Zatím se spíše vydávala doporučení a stanoviska a neměla příliš eh, široké rozhodovací pravomoci. Agentura ACER bude usilovat, nebo pokud chceme usilovat opravdu o lepší integraci, tak je důležité, aby to nebyly národní operátoři, který budou, kteří budou rozhodovat případné e, spory a arbitráže. Je důležité, abyste byl takový speciální mechanismus, který bude fungovat na širší nadnárodní úrovni. A je důležité, abychom vlastně nezostávali u těch vnitrostátních mechanismů a pouze na té národní úrovni, protože pak by nemělo žádnou logiku stavět propojovací zařízení. Nejprve musíme um, také zlepšit celkovou integraci. Chceme tedy posílit pravomoci agentury ACER a chceme jim také nové pravomoci jim dát k tomu, aby mohli schvalovat eh, legálně závazná rozhodnutí, která se týkají právě přeshraničních otázek. Zároveň samozřejmě musíme respektovat svrchovanost vnitrostátních regulačních orgánů v energetice, nicméně objevují se přeshraniční otázky. A tam potřebujeme e, třeba rozhodovat spory, které se týkají právě těch přeshraničních věcí a zde bude mít ACER svou jasnou roli a chceme, aby tato role se ještě posilovala v budoucnu. To jsou také otázky, které jste se ptali. Dále, paní Kapl se ptala na otázku jakýchsi skrytých e, nákladů, také se tak, souvisí s tím vlastně i ta otázka těch prostředníků, zprostředkovatelů. Eh, tady se také na systém ETS. Když chceme eh, dělat, eh, pro, mm, chceme připravit reformu ETS, tak na podzim byla velice specifická, se konala velice specifická rada, kde se ukázaly jasně velice citlivě stanovené stanoviska Eh, členských států. Bylo dosaženo dohody na, o těch cílech do roku 2030, že eh, kolik má být podíl obnovitelných zdrojů, kolik, eh, kolik se má snížit ty emise plynových skleníkových plynů a tak dále. Ale když tedy chceme zlepšit tu strategii obchodování s emisemi, tak musíme se velice řídit tím, co tedy říká Evropská rada. Je tam celkem asi 11 tisíc odvětví, které mají snížit své emise o 30%. To neřekla komise. To byly eh, hlavy států a vlád. Oni řekli, že eh, ten eh, objem těch povolenek se nemá snížit o 1,74, ale 2,2. A také bylo řečeno, že objem povolenek, které se budou prodávat na aukcích, by měl zůstat stejný. Takže se bude méně povolenek, a proto se komise soustředí právě na ta odvětví, která jsou energeticky náročná. Z toho důvodu jsme také zřídili systém, který se právě soustředí na snižování emisí v těch energeticky náročných odvětvích. Máme zde takový speciální vzorec. Podle tohoto vzorce budou vyčleněny určité, určitá odvětví, která dostanou povolenky zdarma, aby nedocházelo k takzvanému úniku uhlíku. A tam, jsou, tam budou samozřejmě určité přísné parametry, komise se snažila eh, vyvážet tu situaci, snažila se chránit ta odvětví, která by vlastně byla více ohrožena tím novým systémem. A pak je zde ještě další věc. Máme zde aktuálnější systém ochrany údajů. Takže pokud také to bude vlastně systém, když třeba bude zřízena nějaká nová firma. Takže ten systém je opravdu e, vyvážený. Máme, budeme, budou, budou, budou teď vlastně zde dvě skupiny a bude také určitá, eh, určitá aktivita lobbystů, aby ta firma se dostala do té první nebo do té druhé skupiny. Zcela určitě se na vás budou eh, obracet lobbysté. Je důležité, abychom se soustředili na ty, kteří opravdu mají eh, který, na ty energeticky náročná odvětví a kde je nebezpečí, že by ty firmy byly relokalizovány. Takže musíme také spolupracovat s parlamentem. Provedli jsme velice podrobné posouzení dopadů Eh, i když tedy zatím bylo tam nějaké první a pak ještě druhé, opravdu usilujeme o vyváženost, o vyvážený přístup. Eh, zatím váš, eh, váš výbor teď připravuje stanovisko a já plně souhlasím s panem Rojelem, že to je cíl 20% a musíme tedy spolupracovat s naším průmyslem. Z toho důvodu máme také takový návrh, protože pokud bychom pokračovali v zajetých kolejích a jenom bychom změnili ten strop z toho 1,74 do 2,2. Pak by tam byl nějaký opravný systém, kdybychom snižovali ty emise úplně všem, kdybychom, ehm, také bychom mohli třeba snížit povolenky úplně všem, ale my jsme se rozhodli pro jiný systém a tím jsme si také vytvořili mnoho nepřátel, protože najednou některé ty firmy se do toho systému jaksi nedostanou. Ehm, ale my jsme vycházeli z analýzy Eh, výrobci různé cementárny, eh, hliníkárny. Tam vlastně podle starého systému to bylo 100%, teď to bude podle toho nového systému, to bude více omezeno. Samozřejmě, parlament je svrchovaný, můžete dělat, co chcete. Můžete se třeba rozhodnout, že chcete, aby členské státy přeskoumaly ten, ten objem těch povolenek někdo by zase říkal, že ten systém by měl být ambicioznější, ale my jsme ještě nezřídili systém, v němž bychom chtěli zvýšit cenu uhlíku. Ne, ne, ne. Máme, eh, díváme se, chceme, aby ten systém fungoval a aby také mm, některé subjekty byly více chráněny. A také můžeme ještě mluvit o určitých náhradách, kompenzacích minulosti jste bylo nařízení, které říkalo, že členské státy mohou poskytovat určitou kompenzaci. Vedli jsme o tom interní diskusi, zda by to měla být povinnost té kompenzace. A na konci jsme řekli, že členské státy by měly eh, poskytovat kompenzace ale že členské státy musí o tom nás vždy eh, informovat, abychom měli jasnou, eh, abychom jasně věděli, co tedy členské státy, jak postupují, jaké poskytují kompenzace. Takže pokud by to mělo být eh, povinné, to je jiná otázka. My se zatím domníváme, že by tedy zde měly být určité kompenzace nedá, nyní projekty společného zájmu. Pokud chceme uh, usilovat o ty cíle lepšího propojení, tak celé jsou důležité tyto projekty společného zájmu. Nyní je zde mnoho práce k tomu, abychom ty cíle, abychom těch cílů dosáhli. Daří se k pokroku třeba v baltských zemích, také ve východních zemích východní Evropy. Eh, je zde i Eh, oblast eh, eh, španělská a Portugalská. Takže máme zde ty hlavní cíle. A jak to bude, když nebudou dostatečně plněny, tak řeknete, že to tady zavedeme nějakým způsobem povinně. Zatím se, e, zatím se soustředíme na tu zprávu, na tu governance, na ten systém řízení. Lucemburské předsednictví v tom odvedlo velký kus práce, ale všechny členské státy nemají stejný názor. Některé členské státy chtějí, aby to bylo jakési pevné vedení, ehm, ale když se podíváme, jak to bylo tedy na té poslední radě, která se tomu věnovala, tak e, je tomu tak, že i v budoucnu se budou nutná doporučení pro jednotlivé země a také tam budou určité prvky, které se budou muset eh, revidovat na národní úrovni. Musí zde být určité společné ukazatele a budou tam určité prvky pro tu zprávu celého systému. Já bych měl určité argumenty, spíš aby to byly ty jakási silnější zpráva. Můžeme o tom ještě hovořit i s parlamentem, ale samozřejmě to není nic jednoduchého, protože ne všechny členské státy to chtějí Ehm, ale je to vlastně, až, až třeba se budeme hovořit i o určitých cílech, které se týkají emisí v zemědělství, v dopravě a tak dále, když budeme chtít zlepšit situaci v energetické účinnosti, bude to celá velká oblast, tak si myslím, že tam také musí být dobrý systém zprávy a já se opravdu domnívám, že lucemburské předsednictví v této oblasti teď odvádí naprosto skvělou práci. Ještě poslední otázka. Ta se týkala stanovování cen. Nevím přesně, kdo se na to ptal. Paní Grosetet? Ano. Já že dlouhodobé smlouvy pro spotřebitele jsou důležité, důležité také brát v úvahu nové eh, kapacity výroby energie. dlouhodobé smlouvy, zde jsme, zde jsme se také ptali, eh, zda tam má určitou roli i veřejný sektor, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tímto způsobem. Také jsme se ptali všech zúčastněných stran právě na konkrétní otázku na tyto dlouhodobé smlouvy a čekáme také na odpověď. Ne všechny tzv. utility jsou pro, některé jsou proti. Když jsem se setkal s řediteli těch firm, které těch síťových odvětví, tak některé říkali, někteří říkali, že bych se chtěli vydat tou novou cestou, ostatní zase jsou spíše proti ale tak je tomu zkrátka běžně, že ne všichni mají stejný názor. Je to stejně jako v případě těch kapacit. A ještě jsem zapomněl na otázku pana Royla. Ptá se, v jakých eh, bodech je ten systém zatím nedostatečný, kde jsou slabá místa. Samozřejmě. Um, máme zde tedy tu novou směrnici o energetických štítcích. Zatím e, informace od spotřebitelů, které máme, říkají, že zatím je to takové spíše zmatečné, ten systém. A proto bychom chtěli ten systém vylepšit, aby to bylo méně byrokratické. Máme také posouzení dopadu. Samozřejmě, že to bude asi e, vyžadovat určité úsilí i určité investice, ale myslíme si, že pokud bychom to nezlepšili, tak ty energetické štítky nebudou sloužit účelu, k čemu byly zamýšleny a nedosáhneme ani úspor pro domácnosti, o které usilujeme. E, samozřejmě také jsou na to různé stanoviska. My také usilujeme o to, aby tam byl rozumný časový plán, aby průmysl na to měl dost času, aby nebyl příliš zatížen. Také existují různé obavy, které se týkají registru produktů. Tam by třeba ty náklady byly naprosto minimální a přitom by to velice zlepšilo prosazování regulace. Takže můžete mít velice krásnou směrnici o energetických štítcích, ale musíte mít také nástroje k tomu, aby se třeba dali mm, dělat nějaká, nějaké rychlé kontroly, eh, zda všech, za ta směrnice se dodržuje. Já si myslím, že nejdůležitější to, co máme dělat, je prosazovat legislativu, která už teď plat, je platná, protože bylo to vlastně všechno um, projednáno, schváleno a teď je důležité, aby všechno platilo v praxi. Jinak, je to, jinak to nemá smysl ale samozřejmě usilujeme také o snižování byrokracie, nechceme rozhodně komplikovat život malým a středním podnikům, to bude určitě také důležitá téma, budeme hovořit i o nových eh, poplatcích, ale chceme, aby všechno to bylo, eh, jak se, aby to mělo, aby byly rovné podmínky, děkuji. Thank you. you. Can I take it forever? It looks fantastic, you know. Colorful, great. Thank you very much. Madame Werner. Pani Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Kan... Děkuji, pane kom- předsedo, pane komisaři Kaněte. Mám otázku, která se týká uspořádání trhu s elektřinou. Začalo to již před leční přestávkou, začalo to konzultacemi. Máte již nějaké výsledky? Můžete již říci, kolik už stran se do toho zapojilo, kolik subjektů, jaké jsou první výsledky. Zase tam ukazují, narýsují již nějaké klíčové oblasti, klíčová témata. Já si myslím, že jistě k tomu my můžete ještě něco říci. A dále kapacitní mechanismus. Tady probíhá sektorální šetření, ve kterém se analyzuje, do jaké míry národní opatření pro zabezpečení dodávek e, proudu mohou ovlivnit e, obchod a hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Máte již nějaké výsledky tohoto šetření? Víte, jak to probíhá? A pak jste řekl, že dokončení vnitřního trhu s energiemi má naprostou prioritu a přeshraniční spolupráce, víme, že to existuje v rámci různých regionů, mezi poskytovateli proudu, vy také jste hovořil o agentuře ACER a její roli. A tady já nechápu, že ACER právě nyní eh, zvažuje o rozdělení rakousko-německé cenové zóny. Já si myslím, že ta cenová zóna funguje, že posiluje bezpečnost dodávek v EU a podle mne také přispívá k dokončení vnitřního trhu. Takže já to nechápu, z mého pohledu je tam rozpor a je to vlastně to celé je jistým krokem zpět a proto by mě zajímalo, co vy si o tom myslíte. Děkuji. Ani de Castillo, děkuji, děkuji pane předsedo, vítejte pane komisaři, je to potěšení pro náš výbor. Já bych chtěla zmínit jeden aspekt spotřebitele, aspekt spotřebitele a jejich role. Ano, je třeba jim věnovat eh, pozornost. Je jasné, že jsou zde možnosti rozvíjet efektivní energetickou politiku, ale to eh, eh, nepůjde teď za podmínek, že eh, se zaměříme pouze na podnikový sektor, ale na ten masový, na ten spotřebitelský je eh, samozřejmě eh, spotřebitel eh, jako dobrý občan chce, aby tedy mm, mm, ta faktura, kterou platí, aby reflektovala jeho chování, pokud jde o energetickou účinnost, aby za to byl nějak odměněn, když se chová dobře. A zde velice často tomu tak není a nic nepomáhá právě spotřebiteli, aby viděl tedy tento efekt na faktuře. A já mám pár témat. Všechny ty technologie, ty, eh, jak, ty inteligentní měřiče, eh, jako jsou ty, eh, ta, ty žárovky a podobně, dobře. Ale spotřebitele musí mít přístup k informacím informace, které mu umožní si eh, zvolit mezi různými variantami, ty informace ekologické třeba, eh, aby věděl tedy třeba v které ty dny v roce nebo v týdnu, jaká je ta eh, spotřeba a je, mm, aby se mohl zamyslet na reálnými náklady a často je to zmatečné, aby věděl, kde, kdy, jak šetřit. A mm, nakonec tedy e, to nevidí na té faktuře. A potom je třeba zajistit interoperabilitu. E, no, to jsou dost e, hm, velká témata a zde hm, potom nechávám stranou celé to téma přístupu k datům, aby ten spotřebitel měl k dispozici tedy údaje a nemluvím o big data, ale já o těch normálních každodenních věcech, kdy ten občan se bude snažit být eh, energeticky účinný, ale musí mít to efekt na to, co platí. A často on řekne, no já to ale nevidím na té fakty, faktuře. Tam tedy nedochází k nějakému podstatnému snížení, když se takto chovám. Takže mm, co udělat pro to, aby to skutečně takto bylo? Děkuji, paní Ernst. Jo, okay. It's okay. Yeah. Um, vielen Dank. Děkuji. Děkuji také panu komisaři za jeho vysvětlení a za jeho odpovědi. Myslím si, že byly důležité. Já eh, bych tady chtěla navnést několik zásadních záležitostí. Ano, posílení trhu s energiemi jistě, samozřejmě k tomu musí dojít. Jsme také e, pro ten mark design, tedy pro to uspořádání trhu, ale ne za každou cenu, už to tady padlo v prvním kole otázek. Je třeba si dobře zanalizovat, co je třeba zmodernizovat, co je třeba zaintegrovat a co ne. A jasně si to oddělit. A když hovoříme o hospodářské soutěži, o konkurenci, tak tady máme dvě kritéria které jsou jakými se nadřazenými cíly a musíme je vždy zohlednit. To je za prvé přístup k trhu s energiemi a také snížení spotřeby, jak to již uvedla kolegyně. A další věc pro nás je důležitá, to jsou obnovitelné energie. E, uspořádání trhu pro nás má smysl pouze v tom případě, kdy budou mít obnovitelné zdroje velkou prioritu. V takovém případě Eh, se tedy do, zapojíme pozitivně do tohoto procesu. Co se nám líbí? To, že tady silně je zohledněná stránka spotřebitele. A také se nám líbí to, že, že je tady to snížení spotřeby. Ale to je třeba ještě důsledně domyslet. Eh, tady do té práce se rádi zapojíme, a budeme argumentovat podobně, jako právě to učinila španělská kolegyně. Ano, eh, Zvětšit trhy, to je dobrá cesta, ale podle mne je vždy důležité učinit toto s ohledem na obnovitelné e, zdroje a ta community energy generation, tedy to, ta, ta produkce energie v, přímo v obcích, ta malá mm, produkční místa, to je třeba zohlednit a ještě to dostatečně zohledněno není, takže to my vždy budeme zdůrazňovat v debatách. A velký otázek, velkou, velký otázník máme otázce harmonizace systému pro obnovitelné zdroje. Heslo Německo, nemusím se k tomu vyjadřovat, o tom našem zákoně o obnovitelných energiích. Takže harmonizace. Tady je třeba si jasně rozmyslet, co vlastně chceme a pokud tady budeme mít systém výběrových řízení, tak by mohlo bohužel dojít k tomu, že z toho budou mít eh, profit pouze velcí poskytovatelé a ti malí ne, což by pro nás bylo značně problematické. Takže je tam mnoho pozitivních aspektů, ale je třeba je ještě domyslet, prodiskutovat a trochu pozměnit. A poslední věc, pane komisaře, jednu otázku jste nezodpověděl. Šlo o kontrolní agenturu. Ano, vy jste řekla, to je v pořádku, že je třeba mít nějaký, nějaký sankční proces, když dochází k porušení pravidel, když se to neimplementuje správně. A vy jste tady hovořili o té kontrole té agentury, jak by ta kontrola by měla přesně být zajištěna, aby skutečně fungovala. To myslím, byste nám mohli ještě osvětlit, protože pro nás je to důležité. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji, pane komisaři. Vítejte dnes tady je problém s tlumočením, musím říct. No. No. Is okay? Okay, that's okay. Sorry. Je to v pořádku, ano, děkuji, že jste přišel a samozřejmě i my vítáme to sdělení. Jenom dovolte pár obecných poznámek. Za prvé, ve sdělení se uvádí, že plně fun- Akční trh s elektřinou je nejlepší nástroj pro to, aby elektřina byla dodávána eh, spotřebitelům kdykoliv způsobem co finančně nejefektivnějším. Samozřejmě dostat to ke spotřebiteli efektivním způsobem, finančně efektivním, tak to je, je samozřejmě jedna věc, ale my máme i jiné cíle, jako jsou cíle klimatické, ale i sociální. To znamená, aby lidé měli plnohodnotný přístup, plný přístup k energiím a možná, že tady trochu asi je mm, takový rozdíl mezi tímto sdělením a mezi tím, v co věříme my. Ano, trh může být důležitý, ale nestačí. Musíme ten trh směrovat dobrým směrem. To je také důležité. Potom je tam pár odstavců, které se zaměřují na investiční podmínky, mm, mm, tedy investice do obnovitelných zdrojů. Jasně, jasně se tam uvádí, že ano, Samozřejmě mm, eh, obnovitelné zdroje jsou eh, zásadní a je třeba je mm, jít touto cestou co nejrychleji, ale eh, je to taková mantra, pořád se opakuje, že se mm, do těchto obnovitelných zdrojů příliš mnoho dotuje, že se příliš dotují. Ano, existují dotace v různých členských státech, ano někdy v určitém okamžiku platilo, že se to přehánělo s dotacemi, ale my neřešíme další důležitý problém, který je daleko větší a to je problém toho, že se eh, přehánějí, že se to přehání s dotacemi eh, v, v, eh, do konvenčních energií, fosilních paliv a podobně hmm na tweetu se psalo, že lucemburské předsednictví je pod velkým tlakem, poněvadž povede radu, tedy spolu s vámi, v Paříži na COP21, ale Lucembursko je ta země, kde právě se příliš dotují fosilní paliva a my to nějak neřešíme. A toto by měla být důležitá součást vašeho sdělení. S tím je spojeno toto včera. Jsme mm, se k nám dostala zpráva ze Spojeného království, kde vláda poskytuje 3 miliardy eura záruk na Eh, eh, eh, nukleární zařízení, nukleární instalace. A já se ptám, kdy začneme konečně diskutovat o dotacích do fosilních paliv a kdy začneme tento problém řešit. Děkuji. Pan Turmes. Děkuji. K poslednímu bodu paní van Bremt. Komise zveřejnila studii o dotacích eh, v energetice. A otázka na vás. V této studii eh, dotace do fosilních paliv je eh, druhá největší dotace po jaderných a na třetím místě jsou obnovitelné zdroje. A co tady děláte? Abyste snížili dotace do fosilních paliv a možná reforma ETS by mohla být řešením, aspoň částečně. A co děláte s dotacemi jádra? Eh, a dokonce ani v Německu, jak se zdá, eh, není dostatek peněz pro eh, odstávky jaderných elektráren. Já, hm, pokud jde o Nord Stream, Nord Stream 2, já s vámi souhlasím, to je provokace Ukrajiny, to je provokace pro řadu našich kolegů ve východní Evropě. Já doufám, že na nejvyšší úrovni komise Eh, přijme kroky, aby zastavila tento projekt, protože to úplně podkope důvěryhodnost energetické unie, pokud nebudeme schopni tuto věc vyřešit. K ETS. Děkuji, děkuji za to, že jste jasně deklaroval, že zde existuje příliš mnoho výjimek eh, pro třeba ocelářský průmysl a tak dále, takže my máme tady velice pečlivou politiku vůči nim. A teď otázka. Pokud jde o market design, jaký je teď problém s trhem? Více slunce, více větru. Když vítr fouká, slunce svítí, no tak eh, tady ten ale eh, trh mm, je příliš rigidní, s tím nedělá. A co tedy můžeme udělat? právě proto, aby trh byl flexibilnější v okamžiku, kdy máme tolik solárních panelů, tak by to mělo být atraktivní, snažit se tedy o eh, ukládání hm, této elektřiny. U dlouhodobých smluv také já jsem se sešel s panem Staračím z Enelu a já si myslím, že Itálie asi je jedinou zemí, kde dlouhodobé kontrakty mají smysl. Proč? Ano, v západní Evropě a, a dokonce ve Skandinávii e, na příštích pět let, e, tak e, futures představují 5, 25, 25 euro za megawatt hodinu, takže s tím nic neuděláme. A v Německu, Francii, ve Francii tak tržní cena je 35. A kdo prostě jak nebudeme schopni takto motivovat k novým investicím, když ceny budou takové, jaké jsou. Takže mm, asi potom v, tomto, v této situaci dlouhodobé kontakty nemají smysl. A potom poslední poznámka. Ano, mm, tak, mm, takže eh, mm, tam všechny členské státy mají právo eh, obhajovat eh, svůj energetický mix až po ten nejmenší milimetr, až do detailu. Takže o to tady jde. V tom je právě ten problém. A pokud regionální trhy, prohlubování regionálních trhů, podle mě to je jediná cesta a protože asi tady nedosáhneme na většinu, abychom změnili smlouvy, pokud je o kompetence členských států. Takže tady bychom detailně měli se zabývat tím, jak mm, přimět vlády, aby pochopili, že to je v jejich zájmu, je to v zájmu jejich spotřebitelů, e, právě aby spolupracovali přes hranice. A teď poslední poznámka. Parlament. Já myslím, že v parlamentu není vhodné říkat, že že v říjnu 2013, závěry se října 2013, že eh, to mělo tehdy být eh, tedy přijato jednomyslně po konzultaci s parlamentem a eh, že to je ta cesta, kterou bychom měli sledovat. Ale teď je to jinak. Teď my máme spolu rozhodovací pravomoc a vy byste to měli jako komise plně respektovat, že jsme spolu rozhodovací orgán. Kolegové, poněvadž máme dost času, tak jsem nesledoval minuty tentokrát, protože jsme měli hodně času. A to je neobvyklé. Příště to budou dvě minuty, minuta, tři minuty. Tentokrát jsme měli, eh, eh, teď jsme mohli dát favor všem, aby hovořili tak dlouho, jak si přejí. A kolega Rubik je tady, nebo již není? Ne, takže přejdeme dalším řečníkovi, paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Vítejte zpátky, pane komisaři. V dubnu 2015 komise eh, přijala mechanismus, který se týká kapacit, tak abychom byli v souladu s pravidly EU a energetickými předpisy EU. Eh, šlo o to prošetřovat, prověřovat. Yeah, you've never done that before. V dubnu 2015, tak ještě jednou. Mikrofon. Thank you. If they comply with the single... Ehm, jeden z aspektů je prověřovat, zdali konkrétní technologie zdali nemají převahu nad jinými, třeba fosilní paliva, nad těmi nízkoemisními. A jak se říká ve sdělení, ty mechanismy, které se týkají kapacit, eh, lze tedy Eh, za určitých ok, o, situací považovat za něco, co brání trhu a i to eh, může být eh, problém tedy potom s tím, jak rušit dotace, které jsou škodlivé třeba do fosilních paliv. Britský trh, mm, mm, mm, my jsme schválili strategii v roce 2014 a pokud šetření ukáže, že pořád existují bariéry pro inovativní nízkoemisní e, e, řešení, tak komise bude e, prověřovat britský trh, aby se to tam vyřešilo. Děkuji, já se omlouvám za přerušení. Prominuto. Paní Toja. Ano, velice rychle, poněvadž ty hlavní otázky již zazněly od kolegů. Já se chci zeptat, pane komisaři, co si myslíte, stali, nebo by se mohl přednést nějaké vaše hodnocení týkající se eh, eh, těch velkých ložisek na Kypru, v Egyptě a podobně, abychom pochopili vůbec, eh, co, se může, co to může změnit na evropské energetické kapacitě. A mm, zdali se nějak ten scénář a jakým směrem. A za druhé, e, tato příležitost, co to znamená, i mm, pokud jde o struktury, e, mm, protože dnes e, zatím tedy nemáme reverse flow, zatím ty produktovody jsou jednosměrné, takže jaký to může mít dopad? A samozřejmě to je něco, to nás, to propojení se Středomořím nás hodně zajímá, takže jaký to může mít dopad na eh, evropský trh. Druhá otázka se týká dotací. Já si myslím, že je třeba, abychom se na evropské úrovni byli více sourodí, homogenní, jak řekla eh, kolegyně Van Bremt, třeba pokud jde o dotace do obnovitelných zdrojů. Jsou země, jako včetně mojí země, která hodně dotovala toto a potom se to stáhlo. A teď se panuje určitá nejistota a, protože neustále se mění předpisy, a což e, budí velkou nedůvěru u investorů. A mohli bychom nějak tedy posílit tu možnost těch investic a, a mít homogenější přístup k tomuto tématu. Také asi by bylo nutné jak pokud o ETS, zde si udělat takový pořádek, protože teď země mají možnost poskytovat kompenzace, ale nemůžeme jim nechat tu možnost, že mohou. To znamená, že členské státy mohou kompenzovat prostřednictvím ETS a to často narušuje hospodářskou soutěž na trhu. Přece tady hovoříme o integrovaném trhu a ten je hodně narušován. E, kvůli nekalé soutěži mezi těmi zeměmi, které mají tu finanční možnost a jiné, které ty finanční možnosti nemají. Takže tato věta e, to komplikuje a velice a závěrem propojení, vnitřní propojení evropského trhu zde nebudeme mít integrovaný trh a e, i kdybychom měli miliony legislativních norm, pokud bychom neměli technické podmínky, infrastrukturní podmínky pro integrované propojení přes hranice. Děkuji. Pani Varian. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. Já už jsem říkala, že váš návrh skutečně oceňuji. Myslím si, že je vynikající a že také představuje dlouhodobou vizi, chce také integrovat všechny sofistikované prvky té budoucí Evropské unie, abych to chtěla podpořit. Ještě bych se chtěla vyjádřit k trhu s plynem v Evropě. Mám dotaz, který souvisí s těmi regionálními trhy. Opravdu se domnívám, že je to správné řešení k tomu, abychom zlepšili i zabezpečení dodávek a i, to, i vlastně ceny v různých regionech Evropy. Ale musíme, když hovoříme o těch regionálních trzích, tak jak je to s těmi regionálními centry, která budou třeba stanovovat, kde budou ty cenové transakce? Týká se, týkalo by se to hlavně jeho východní Evropy. Myslíte si, že tím způsobem můžeme dosáhnout opravdové likvidity, aby tato centra, ta regionální centra dobře fungovala. Druhý dotaz se týká CEFu, nástroje pro propojení Evropy. Já jsem byla eh, zpravodajkou pro CEF. Máte um, k záměr něco změnit v tomto nařízení o CEFu, tak aby to vlastně lépe zapadlo do toho celého připravovaného balíčku. Děkuji za tyto dotazy a děkuji tedy za váš návrh. Omlouvám se, že trochu chraptím. Děkuji. Děkuji nyní paní Vibler. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že dnes přišel mezi nás a že máme možnost si s ním vyměňovat názory. Já bych ráda eh, zmínila pouze jedno téma a pak budu mít jednu konkrétní otázku. Mnoho tady bylo řečeno o energetické politice z hlediska spotřebitele, to je vše správné, to, co zde eh, říkali kolegové, ale pro mě je zásadní to, abychom tady učinili vše pro to a zajistili to, ale tady v této oblasti nesete velkou odpovědnost, paře komisaři, proto, aby naše konkuren- náš konkurenceschopný průmysl v Evropské unii zůstal. A zejména s ohledem na energeticky náročný průmysl. Prosím vás o to, aby se, se podíval na návrh eh, pro přepracování eh, systému ETS a na ten nový trh eh, s elektřinu A když to budete zpracovávat, prosím, myslete na náš průmysl, zejména na ten energeticky náročný a postarejte se o to, aby ta pracovní místa zůstala u nás v EU, aby neodcházela z Unie. Já pocházím z velmi konkurenceschopného regionu ze Bavorska, máme různé téměř všechny typy průmyslu, jedně ocelářství nemáme, ale máme strojírenství, výrobu aut, cementárny, prosím, ano, chemický průmysl, papírenství, všechno máme. A já vám mohu pouze říci, že nejenom velké podniky, ale i malé střední, střední podniky se nám neobracují a říkají, že skutečně tam ten trend odcházet do jiných regionů tohoto světa. A pokud eh, se postaví eh, eh, továrna v USA pouze proto, že tam prostě ta cena za elektřinu je jiná, tak tam vlastně pomalu odputuje celý ten řetězec tvorby od hody subdodavatele a tak dále. Proto ještě jednou prosím apeluji na to, berte ohled na náš energeticky náročný průmysl a e, ne přistupujte k těm výjimkám tak rigidně, jak to plánujete. A dále ta komunikace, to sdělení o novém uspořádání trhu. Prosím vás, mohli byste ještě nám ukázat, jaké konkrétní jednotlivé kroky připravujete zejména s ohledem na ty regionální spolupráce. To je podle mě velice důležité, abychom to ještě více posílili, více se věnovali silněji té regionální spolupráci. Co tedy konkrétně hodláte učinit v této věci a jaké nové návrhy máte, které se budou týkají, týkat té výstavby, toho budování těch interkonektorů, toho propojení a jak eh, to můžeme zohlednit a posílit právě z hlediska regionální spolupráce. Děkuji. Kolega Edvard Martán. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, i vám. Před chvílí jste hovořil o navrhovaných opatřeních eh, na to, jak zabránit takzvanému úniku uhlíku a také o reformě systému ETS, ale je zde konkurence ze strany Číny, USA, Brazílie a tam nemají taková pravidla. Zmínil jste třeba příklad ocelářství. Evropa dováže se 2 miliony tun oceli ze země, kde právě nejsou taková pravidla, která by se týkaly emisí. Takže jak to bude s těmi zeměmi, které nemají systém ETS? A jak chcete pomoci našim energeticky náročným eh, odvětvím Um, vyrovnat se s touto konkurencí. Také jste říkal, že co se týče emisí, Myslím si, že musíte dosáhnout nejprve harmonizace v rámci celé Evropské unie, protože mm, členské státy mají různou finanční situaci a některé členské státy nemohou přímo jak si sanovat nebo platit ty přímé náklady. Takže vlastně místo toho, abychom zlepšili konkurenci, tak eh, i tu situaci ještě více ehm, jak si zhoršujeme a i v, i v rámci Evropské unie. Takže co chcete udělat s tomu, abyste tomu zabránil? Děkuji. Děkuji, abych tomu je také ještě přispěl Stručníme dotazy. Za prvé, otázka projektu eh, Nord Stream 2. Mm, už se to vlastně řešilo před 12 lety, než celý ten eh, projekt začal. Týká se to tedy mm, Balcké oblasti, ale jsou tam eh, ekologické otázky. Teď nehovořím ani tak o změně klimatu, jako o ochraně přírody. O... A jak je to s těmi dotacemi? Jak, co, co, co říkáte návrhu? Že třeba všechny dotace by měly být poskytovány maximálně do roku 2020 a že tedy po roce 2020 by všechny dotace musely být zastaveny protože do té doby, nebo do těch pěti let, už by tedy eh, měly být trhy na to připraveny. Takže, pane komisaře, co k tomu můžete říci? Děkuji. <clears throat> Já se pokusím eh, soustředit se na ty hlavní otázky, které jste padly, a odpovědět na ně komplexně. Za prvé, otázka pana Turmeře. Já jsem nechtěl říci, že Evropský parlament není svrchovaným hráčem v tomto procesu. Chtěl jsem spíše říci, že Evropská, te, tehdejší Evropská rada byla velice specifická, ehm, bylo to vlastně dost takové vyvážené rozhodnutí 28 členských států a komise se rozhodla jít tady stejnou cestou, ale vždycky jsme říkali, že nepožadujeme jednomyslnost tehdy jsem to říkal na tiskové konferenci v Lucembursku. Tam se hovořilo o tom, že vlastně stačí rozhodnutí kvalifikovanou většinou, že nepotřebujeme jednomyslné rozhodnutí. Ale parlament je tedy svrchovaný, vycházíme z toho, že parlament se svrchovaně rozhoduje, že může navrhovat eh, změny, ale my jsme se rozhodli, že se tedy vydáme tou původní cestou. Takže byla to jedna z možností, které jsme se drželi ale opravdu jsme tam měli jasnou pozici, že to je věc, která nemusí být rozhodována jednomyslně. I když některé členské státy to říkali, že by to chtěli. A Evropský parlament samozřejmě to může pozměnit, jakým způsobem chce. Ale byly to věci, které jsou eh, velice technické a mají obrovské dopady. Já jsem se také eh, soustředil na podporu svých služeb. Chtěli jsme vždycky vypočítávat dopady jednotlivých těch věcí Vždycky jsme chtěli znát dopad všech návrhů, protože opravdu se jedná o vysoce technické záležitosti, o podrobné, podrobné návrhy, které budou mít obrovský dopad. Eh, jsou to návrhy, které budou mít dopad na průmysl, na ekologii, také se, týká, se to týká toho systému obchodování s emisemi. Takže myslím si, že se na vás bude obracet celá řada lidí, ale my jako komise říkáme, že my budeme vycházet z našich podkladů, z našich údajů. Takže to je první fáze, první krok. Dále zazněla celá řada dotazů a komentářů, které se týkaly toho mechanismu kapacity, jak to s ním vypadá teď vlastně nám eh, teď přichází první podněty, musíme to všechno zpracovat. A zatím vidíme to, že je zde snaha nebo poptávka potom, aby ten mechanismus kapacity byl harmonizován, protože ten stávající systém by poškozoval konkurenci, bylo by to také těžké skloubit se fungováním jednotného trhu. My se tady ptáme, je zde také důležité, aby zde byla harmonizovaná metodika, jak posuzovat ty kapacity a my se tedy eh, domníváme, že bude důležité, aby ta metodika byla harmonizována, protože zatím je to tak, že někdy je tam určitě, jsou v členských státech určité politické tlaky, které eh, to ovlivňují. Dále otázka geografického rozsahu. Bude to celá Evropská unie, nebo to bude zasahovat i sousední státy? Ano, zcela jistě se to bude týkat i sousedních států, ale teprve ještě všechno teprve přijde. Dále, jak chceme odstranit ty stávající nedostatky? Ano, zcela jistě chceme to všechno zjednodušit, chceme to sladit. A otázkou, zda tedy mm, zda také bude lepší přeshraniční spolupráce v těch eh, kapacitních mechanismech. Ano, potřebujeme lepší evropský rámec pro přeshraniční účast v tom mechanismu eh, zajištění kapacity. Očekáváme také, že v tom budou mít slovo úřady pro ochranu hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech. Mm, ten mechanismus zajištění kapacity, musíme se zamyslet nad tím, jak to vlastně všechno bude konstruováno. Poža- celkově jsme položili v tom sdělení 21 otázek a pět z nich se soustředí právě na ten mechanismus kapacit a my budeme se těšit na ty odpovědi. No a další věc, pan Turmes třeba měl na to spíše protichodný nástroj a ještě někdo další. Eh, paní Kroste, ta ještě další. Ptali jste se na ty dlouhodobé kontrakty, zda jsme pro či proti. Myslím si, že se musíme zamyslet nad všemi možnými cestami. Takže pokud by to v některém členském státě to byla cesta, jak snížit ceny, tak to vítáme, protože teď Eh, když pracujeme na tom uspořádání trhu s energií, mm, bude to souviset i s tou energetickou strategií a s plynem. Celkově usilujeme o to, aby jak spotřebitelé, tak průmysl měli přístup k, k energiím, které budou za eh, vlastně konkurenčnější ceny. Bez mikrofonu pan Turmes. Ano, Máme velký problém. Jednak je, se to týká elektřiny a i plynu. Takže musíme se zamyslet nad všemi možnostmi, jak zlepšit konkurenceschopnost Evropy. Protože když se podíváte na čísla, když porovnáte eh, ceny elektřiny, daně, eh, uhlíky, cenu uhlíku a tak dále, tak eh, pokud se také podíváte třeba, kolik firmy platí za energie, Problémem je to, že zkrátka ten náš eh, interní trh s energetikou nefunguje. Musíme připravit veškeré změny, které jsou zapotřebí, aby energie mohla dobře téct, aby zde byla ta propojovací zařízení, abychom eliminovali regulaci nebo ty, ty regulované ceny a chceme posílit konkurenceschopnost nejprve na té regionální úrovni. Takže třeba Německo, Rakousko, tady eh, to vítáme, tu jejich, eh, tu jejich spolupráci, ale chceme, aby se to rozšířilo i do jiných zemí. Hovořili jste o Bavorsku, tam jsou mm, také Eh, ta energeticky náročná odvětví a možná by třeba Bavorsko se mohlo právě propojit třeba se severskými zeměmi a využívat jejich větrnou energii. Takže opravdu je zapotřebí stavět ta propojovací zařízení a eliminovat veškeré překážky, které nedo, nedovolují energii, aby mohla volně téci přes Evropu. No a pak také musíme dát eh, lepší postavení spotřebitelům. Musí zde být také flexibilní reakce na poptávku nebo ta možnost flexibilně reagovat třeba na větší eh, nabídku. Mm, teď také eh, hodně se soustředíme na eh, obnovitelné zdroje, které však zatím ale nejsou dobře integrovány do celého trhu, je důležité, aby tam byly určité záložní kapacity a musíme také usilovat o to, aby ta celá síť lépe fungovala. Takže potřebujeme tam ještě zaměřit nebo zapojit celou řadu věcí. Chceme snižovat ceny energií, proto jsme také e, zavedli také tu studii. Ptáme se právě na situaci v Egyptě, v Kypru nebo v Izraeli. Jak, jaký je tam ten vývoj? Ptali jste se rovněž i na tuto otázku. Dochází tam k velkému vývoji. Je to v podstatě téměř u našich hranic. Nebyly by tam tak velké náklady, protože třeba v Itálii už máme nějaké ty plynovody. Takže mohli bychom využívat LNG blízko hranic, ale to je tedy spíše odhad do budoucna. Takže velice brzy by měl být postaven určité, určité je centrum eh, pro středomoří a ten, toto centrum by tedy eh, řídilo potom plyn. No a souvisí s tím také i jednání o T-typu, kde bude také energetická kapitola, souvisí to i s vývojem v USA. Chceme, aby tam nebyly žádné překážky, jsem pevně přesvědčen, že v budoucnu se také i sníží ty eh, rozdíly mezi cenami LNG. My opravdu usilujeme o to, aby jsme snížili ceny energie, abychom zvýšili naše konkurenceschopnost. To je hlavní cíl. Potřebujeme na to celou řadu nástrojů a také potřebujeme různé systémy, které teď nefungují. Bude to eh, obtížné, protože jste najednou se zase objevuje svrchovanost jednotlivých členských států a některé věci lze změnit a některé ne. Musíte být stále jistě regionální spolupráce a tam, kde už je, tam ji musíme posílit, musíme se zamyslet nad tím, jak ji nastavit. To jsou způsoby, to jsou cesty, kterými se máme vydat a musíme spolupracovat i s vámi, s Evropským parlamentem. Musíme také eh, vyslechnout všechny zúčastněné eh, strany, je důležité, abychom teprve potom navrhovali legislativu, kterou bychom zlepšili situaci. Bude to dlouhý proces. Já budu zcela jistě s vaším výborem ve stálém dialogu, protože je to zásadní věc. Je to zásadní věc pro konkurenceschopnost Evropy. Pokud se nám to podaří dobře nastavit, tak budou levnější ceny energií, tím pádem budeme konkurenceschopnější a i spotřebitelé budou v mnohem lepší pozici. Pokud chceme spotřebitelům dát větší slovo, a to je také důležité, potřebujeme k tomu třeba i nástroje, aby spotřebitelé vůbec mohli dobře porovnat tu nabídku um, energií. Musíme zlepšit způsob, jakým se teď spotřebitelé chovají také jsou zde spotřebitelské organizace, které opravdu stojí o to, aby spotřebitelé měli větší slovo, aby se používaly inteligentní měřeče, inteligentní domácnosti, abychom zkrátka využili veškeré nástroje, které už teď máme k dispozici. Pak je také důležité i chránit údaje, to je rovněž důležitá složka celého procesu. Musíte být dobrá interoperabilita, tak dále. Teď se ještě vrátím k tomu projektu Severního potoka. Je důležité, aby Nord Stream 2 byl dobrý i pro ochranu životního prostředí, pro veřejné zakázky, pro vnitřní trh, pro všechny tyto věci. Ale chci říci, že v Evropské unii jsou třeba firmy, které jsou proti, jsou zde určité, je to kontroverzní projekt, nicméně my máme jakýsi politický cíl diverzifikovat dodávky. Teď je to na stole, až, bude, až tedy bude ten správný čas, tak to budeme analyzovat a i Evropský parlament bude soustavně informován o rozvoji tohoto projektu. Ale zatím zde máme pouze určitou deklaraci, určité prohlášení. Pak se musí ten projekt podrobně rozepsat, jaké budou, jaká budou pravidla, jak to bude, jaká budou to propojovací zařízení, jak se to nakonec propojí s tou sítí střední Evropy, takže tam ještě celá řada věcí. Dále jste se ptali na fosilní paliva a na e, dotace, e, která se týkají fosilních paliv i dotace obnovitelných zdrojů. V Evropské unie podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů, jsme také lídrem v inovačních technologiích, máme také třeba termo solární projekty. Ty nové technologie se využívají častěji a teď chceme, aby ty obnovitelné stroje byly vlastně takovým um, obecnějším přístupem, chceme je více podporovat. Rovněž je třeba zamyslet se, jak eh, třeba více podpořit zaměření na trh. Některé ty projekty už jdou dobrým směrem je tam občas jakási vnitřní konkurence, takže ale musíme tedy začíná to fungovat, takže to musíme podporovat. Když hovoříme o fosilních palivech, tak z globálního pohledu se dotace fosilních paliv eh, znamená asi 370 miliard. A pro Evropskou unii ve studie, eh, komise zadala studii, jak je to s dotacemi mimo dopravu? V roce 2012 to bylo 30 miliard eur, to byly ty dotace. A OECD eh, se domnívá, že ve formě různých daňových úlev je to dalších 27 miliard. Takže situace je taková, jak jsem popsal. Ale komise ve svém sdělení o energetické unii potvrdí, že je důležité dotace na neekologické věci postupně e, vyřadit. Máme zde také třeba i usnesení G7, to je poměrně nedávné, takže s tím zcela souhlasíme. Teď máme také extrémně nízké ceny ropy, takže si myslím, že právě třeba teď docela dobrá situace, abychom s tím začali. Také ještě padla jedna otázka, která se týkala sociální sféry, sociálního problematiky. Samozřejmě je důležité, abychom, eh, aby pro evropské občany byly nižší ceny energetiky. Také do, eh, další věcí, která je vlastně sociální politikou, je lepší energetická účinnost. musíme se také zabývat problémem tzv. energetické chudoby jak eh, se vypořádat s tou energetickou chudobou v Evropské unii. A máme na to, eh, musíme na to mít nové nástroje, protože zatím se nedaří problém řešit je zde důležité mít ten komplexní přístup, revidovat ceny, podívat se na to, jak trh funguje, liberalizovat fungování na trhu, ale zároveň si musíme uvědomit, že jsou někteří lidé, kteří prostě nejsou schopni třeba platit své účty, je zapotřebí zamyslet se nad tím, jak, jak to řešit. A energetická chudoba v jednotlivých členských státech se také liší. Měli bychom přijmout určitý společný přístup, jak tento problém řešit. Pane předsedo, pokusil jsem se co nejlépe všechny dotazy odpovědět. Ještě se tak, jste se také ptali na ten únik uhlíku eh, v oblasti ocelářství. Eh, budou tam tedy ty stoprocentní povolenky. Je jasné, že tam třeba v tom ocelářství je nebezpečí. My bychom mohli neutralizovat tu situaci. Některé ty sektory budou tedy neutralizovány, ale na druhé straně budeme usilovat hlavně o snižování cen energií a to bude právě zásadní pro ty energeticky náročná odvětví. Musíme se podívat také, jaký to bude mít dopad na produkční nebo na náklady na produkci v těchto eh, továrnách. Pokud podívejme se na to, jaké jsou problémy v těch cenách plynu, v těch cenách energie. Až eh, předložíme svůj návrh, tak tam budeme jako vždy brát v úvahu i eh, otázku rizika takzvaného uniku uhlíku, delokalizace firm. Zároveň je ale jisté, že musíme také plnit eh, změny Musíme také plnit eh, politiku ochrany klimatu a zde máme třeba pro Paříž jasný cíl snížit o 40 eh, domácí emise skleníkových plynů a tak dále. Takže to jsou ambiciozní cíle, pracujeme na tom, je to dlouhodobý proces. Na jedné straně musíme mít ambiciozní cíle pro všechny, ale zároveň Musíme také více vyvíjet eh, i trh eh, s uhlíkem. Mm, USA se vyvíjejí, Čína se vyvíjí, pak je třeba i eh, Korea připravuje určitý systém. Celá řada našich konkurentů přemýšlí nad nějakým, nějakým novým systémem, pak je to také ten systém tady uhlíkové daně. možná se nakonec ty systémy v budoucnu nějakým způsobem propíjejí, ale pro, propojí, ale samozřejmě také bereme ty, ty obavy, které jste vyjádřili v úvahu. Děkuji. discussion, a very long discussion. Ano, děkuji, pane komisaři, byla to velice dlouhá diskuse. Děkuji, že jste se zúčastnil dnešní schůze. Doufám, že se střetneme i v budoucnu, ještě do Vánoc, zcela jistě. Ještě Nějaký komentář? Chtěla bych vám pouze říci, že to slovo oversubsidization, které jsem použila v angličtině a nebyla jsem si jistá, jistá existuje, tedy nadměrná dotace, že opravdu tedy existuje, že, ho, že jsem ho našla ve slovníku. Dobře, říká pan předseda. Takže po roce 2020 už žádná takové nadměrné dotační pomoc Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám ještě chtěl rád připomenout, že schůze koordinátorů se bude konat dnes v 5 hodin. Pardon, že tedy ta schůze koordinátorů, která se měla konat dnes v 5 hodin, je zrušena na žádost EPP, SAD, ALDE a Zelených. Čili čtyři politické frakce požádaly o zrušení schůze koordinátorů. Takže se setkáme dnes odpoledne ve 3 hodiny v této místnosti.